Yes, hello. Welcome. We will start the meeting. is a little bit coming later today, and actually Gerbrandy will take over. Dobrý den. Takže v šestna, do 16.45 budu předsedat já našemu zasedání. A v tuto chvíli bych vás rád poprosil, abychom schválili pořad jednání. A co se týče bodu 16, tak tady bych poprosil tedy změnu. Poprosil bych, abychom to tedy odložili na první lednové zasedání. Dále máme tady nový bod pod bodem eh, různé. Jde tady o bod 26a týkající se nařízení o bezpečnosti, po, bezpečnosti potravin. A budeme se o tom bavit zítra ve 12.00 za účasti zástupců komise. Poté, co se týče jazykového režimu, tak kromě estonštiny a malteštiny můžete hovořit jakýmikoliv eh, jazyky. Dále, můj kolega byl, jak už jistě víte, byl jmenován do výboru pro rybolov eh, Dánska, to znamená, že nás bude muset opustit, ale samozřejmě, že všichni víme, že ho čekají. Čeká velmi zajímavá práce v rodinné zemi, takže můžete se těšit na rybolov a rybolovné kvoty. Dále na 22. ledna máme, eh, po, máme odložené vše, co se týká pesticidů, to znamená v 18, 18. prosince do 12 hodin můžete předkládat vaše pozměňovací návrhy a budeme se o tom bavit 30. ledna. Dále Dále, co se týče trialogu, tak tady máme 16. 16. tady dnes probíhá první den, jde o freony a trialog bude i pokračovat samozřejmě. Dále eh, hlasování a závazku, tak tím se budeme zabývat v lednu. Dále, co se týče zprávy o tabáku, tak na to se sejdeme dnes večer. Čtvrtý trialog proběhl 11. prosince. A musím říct, že se nám podařilo dosáhnout určitého pokroku s radou a doufám, že se nám podaří dnes večer dojít ke schodě. Myslím si, že všechny zúčastněné strany se snaží dosáhnout nějak politické schody. Dále, co se týče že klinických eh, testů, tak 12. proběhl poslední trialog a technická setkání pokračují a samozřejmě koreper výboru Envy se s tím bude dále zabývat a bude to 20. prosince. Dále, co se týče Steakars, takže 26.11. dále a dále, co se týče environmentálního hodnocení, tak ještě mám tady poslední sdělení a druhý a třetí trialog se odehrál 26. 11. a budeme také o tom dále hovořit v prosinci. Takže samozřejmě z toho, co jsem právě řekl, je jasné, že těch trialogů probíhá současně několik a dále, co se týče našeho workshopu týkající se vlastně těch invazivních rostlin a živočichů, tak povedeme další jednání v místnosti A162 a A1G2 a to zítra. Děkuji. Děkuji, kolegové. Musím se omluvit, že jsem přišel později a teď se dostáváme už k bodě 3. Jde tedy tady o zprávu o ochraně druhů, volně žijících živočichů a plně rostoucích rostlin regulováním obchodů s nimi. Tak a teď přejdu do Němčiny. Takže jde tady o zcela jasnou typickou zprávu, které se nikdo kromě předsedy nechce ujmout, takže jde tady samozřejmě o přechodné období od Lisamenské smlouvy, jde tady o rýkaz, to znamená, že tady jde v podstatě o přizpůsobení se komitologii a jde o přizpůsobení se také Lisabonské smlouvy. Nemáme také žádné pozměňovací návrhy, to bych Tady máme tedy 13 pozměňovacích návrhů, jejíž eh, hlavním cílem je, jsou v podstatě, nebo je oslabit prováděcí akty a podívat se ještě také na přesnou definici rozsahu působnosti, takže tomu se věnují vlastně ty pozměňovací návrhy, těch 13 pozměňovacích návrhů, které jsem předložil já. Takže ta situace taková a vidím, že je tu také kolega Sanony jako stínový zpravodaj, to znamená, že mu tímto předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se samozřejmě přidávám k tomu, co řekl pan zpravodaj, co se týče hlavně dohody CITES protože tady jde samozřejmě hlavně o regulaci mezinárodního obchodu a jde o to, aby byly samozřejmě také um, dodržovány pravidla dohody CITES. To znamená, že je třeba tady počítat s přísnějšími předpisy a je třeba opravdu bojovat proti nelegálnímu obchodu právě s těmi stále více a více ohrožovanými druhy. To znamená, je třeba samozřejmě posílit uh, kontroly na hranicích. A jak říkal také pan zpravodaj, tak máme, byly tady předloženy některé pozměňovací návrhy, které se hlavně týkají změny a přizpůsobení právního rámce, tak, aby zcela souhlasil nebo byl v souladu s Lisabonskou smlouvou. To znamená, že je třeba tady se podívat na aktiv přenesené pravomoci a prováděcí akty. Dále, pozměňovací návrh číslo 3, ten je asi nejdůležitější. Tady tedy hovoříme o pravomoci komise přijmout v souladu s článkem 20 provádět akci, prováděcí akty stanovující pro dovoz do Unie všeobecná omezení a jde tady také o zajištění demokratické kontroly ze strany Evropského parlamentu. Co se týče eh, pozměňovacích eh, návrhů 5, 6 a 9, tak tady opět hovoříme o prováděcích aktech a o stanovení nového modelu, který také souvisí s formulářem pro certifikace a licencem. Souhlasím s tím, co říkal pan zpravodaj a jako stinový zpravodaj za naší skupinu bych poprosil samozřejmě všechny své kolegy, aby podpořili naší zprávu. Ano, to je krásné, když liberálové podporí sociální demokraty. Satu asi tady není, tak nikdo další se nehlásí o slovo, ale máme tu komisi. A tím bych udělil slovo komisi, prosím. Thank you, Mr. Chair. Uh, Děkuji, pane předsedo. Tak jak jste vysvětloval, tady se jedná o úpravu řízení, které mm, již máme delší dobu, několikrát bylo eh, měněné prostřednictvím dodatku. Mm. Komise při přípravě svého návrhu, jak se správně říkal, e, se snažila, aby to přizpůsobila kamitologii vyplývající z Lisabonské smlouvy a snažila se právě reflektovat to, co pozorujeme e, v souvislosti s dřívější komitologií a jak to vnímáme v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Vzali jsme na vědomí e, předchozí zprávu a doufáme, že bude e, dosaženo dohody v nadcházejících týdnech a měsících o tomto dokumentu. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. A tím jsme na konci rozpravy. Pozměňovací návrhy lze odevzdávat do 7. ledna 18 hodin a ve výboru NV budeme hlasovat 31. Nyní se dostáváme námice podle článku 88 Týká se to geneticky modifikovaného produktu z kukuřice. A je to námitka kolegů Satuhasi Bartstas, ale i celá řada dalších kolegů a kolegyn, Dagmar Odberen, pan Sanony a další. Nevím, kdo si z nich chce říct slovo. Bartstas, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, je to tak. Deset poslankyň a poslanců víceméně zástupci celého politického spektra podávají námitku. Podávají námitku proti akci Evropské komise týkající se kukuřice Pioneer 1507. A my to v našem návrhu usnesení, myslím, dosti detailně podpisujeme a snad se to zítra odhlasuje. Takže tam to podrobně podpisujeme, jak komise překračuje své eh, pravomoce při aplikaci Eh, směrnice 2001, 2001 18. Bylo to posláno radě ministrů a nejsou tam specifikace, které by byly v souladu s některými články této směrnice, zvláště je to téma ochrany specifických oblastí ekosystému. V roce 2009 v únoru byla diskuse na stálem výboru pro bezpečnost potravinového řetězce, který nevydal žádné stanovisko. Od té doby EFSA ale vypracovala tři vědecká stanoviska. A co se týče analýzy rizik, i řízení rizik je celý, celá tématika díky tomu aktualizováno. E, v tom usnesení je to reflektováno, na základě doporučení agentury EFSA komise změnila svůj návrh. Bylo to také potřeba proto, aby byly splněny některé základní podmínky eh, pro schválení. Nicméně ten změněný návrh podle našeho názoru měl být předložen tomu stálému výboru, než by byl rozeslán ministrům, což se ale nestalo. Domníváme se tedy, že komise zde překročila své pravomoce při tomto postupu a e, v minulý pátek jsme vydali varování vůči komisi v souvislosti s jinou tematikou. Byla to brambora typu amflora a její schválení. A e, vlastně toto schválení bylo anulováno soudním dvorem. Proto tedy navrhujeme ještě schválení ústního pozměňovacího návrhu zítra během hlasování. Týká se to bodu o důvodění R, kde se původně odkazovalo na dřívější schvalování eh, GMO pro komerční pěstování. Eh, byla tam i ta, ten druh brambory, který jsem zmiňoval, ale v ústně pozměňovacím návrhu bychom to chtěli tady aktualizovat o ten rozsudek soudního dvora z minulého pátku. Jinak v našem návrhu usnesení dosti detailně popisujeme problematiku jak z hlediska postupu, tak z hlediska analýzy rizik EFSA, e, také problematika glyfosinatu a obecný problém GMO v Evropském společenství a poukazujeme také na dohodě, kterou jsme schválili v parlamentu v prvním čtení, to byla zpráva Lepáže a od té doby to zůstalo ležet v radě ministrů. Takže toto byl můj úvod, pane předsedo, děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní Dagmar Berend. Děkuji vám, pane předsedo. Situace v komisi v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy ne, neodráží situaci v většině členských států. Tak to jednoduše to lze formulovat. A myslím si, že nikomu nebudu křivdit, ani Erikovi Pudelem, ani kolegyním, kolegům, zástupcům nejrůznějších generálních ředitelství, když zde povím, že v komisi ta senzibilita vůči tomu, co to znamená schválit ge- geneticky modifikovaný organismus, že to ta senzibilita zde není tolik vyvinutá. Samozřejmě zástupci komise na všech úrovních mají na práci spoustu různých důležitějších věcí, ale my se zde staráme i o ty drobnosti o ty maličkosti. A e, říkáme si také, co se stane, když se ten GMO materiál uvolní. Já jsem si minulý týden řekla ano, dobře, takže soudní dvůr vydal své stanovisko. Sice neřekli, že schválení Amflory bylo nesprávné z hlediska obsahu, ale soudní dvůr řekl, komise postupovala nesprávně. A já si ještě pamatuji na telefonát s panem komisařem Dalím a lidmi eh, z komise a říkala jsem, jak to sakra chcete na základě jakého právního základu prosadit. A právě soudní dvůr potvrdil, že ten správný právní základ neměli. Takže zde prostě vůči té problematice sliví nejsou. Soudní dvůr vyzval komisi, aby jednala v eh, probíhající žádosti týkající se kukuřice. Soudní dvůr neřekl, schválte to. Kukuř, uh, u té kukuřice řekli jenom soudní, ze soudního dvora, milá no komise, něco udělej. To znamená, že komise to také může zamítnout. A dnes možná uslyšíme, zda to je ten návrh, který komise chce předložit. Ku podivu, já mám takový pocit, že to komise zamítnout nechce. Že si myslí, že i ta kukuřice e, linie 1507 je naprosto úžasná věc. Máme zde řadu stanovisek EFSA, některá jsou dosti špatná, bohužel, tak jak to s tím aspartámem, to také nebylo úplně úžasné, na to se budeme dívat zítra. No a pak zde máme veřejnou diskusi obecně problematice GMO a máme spoustu vědeckých dokladů, už na to poukazoval Bart, že kukuřice 1507 znamená vysoké riziko. A my v tom návrhu usnesení máme řadu těch dílčích bodů, že tato kukuřice geneticky pozměněná může být smrtící pro eh, hemis opilující. A když nebudeme mít opilovače, no tak nebudeme mít opilování. A přijdeme o celou řadu kultur. To by měl pochopit snad skoro každý. Jsem přesvědčena o tom, že Bart má pravdu, že bychom měli udělat aktualizující ústní pozměňovací návrh, který by reflektoval rozhodnutí soudního dvora z minulého týdne. Měli bychom to udělat formálně. Musíme vzít na vědomí, i komise musí vzít na vědomí, že minimálně šest zemí je velmi skeptických, možná jich bude ještě více. A také víme, že nové žádosti o schválení už téměř nejsou, tak proč si komise sama o něco koleduje? Já jsem přesvědčená, že ten návrh usnesení, který zde předkládáme, je dobrý a že vysíláme správný signál, který musíme vyslat eh, i občanům členských států. Děkuji a nyní Korin Lepáš. Děkuji, pane předsedo. Já přímo navazuji na to, co řekli kolegové a mohu jedině eh, plně podpořit to, co tady oba kolegové říkali. Všechny důvody jsou e, tedy na podporu tedy tohoto našeho názoru. Samozřejmě je to pouze stanovisko, já to všem připomínám, my to nemůžeme zamítnout, ale můžeme přijmout záporné stanovisko, což je silný politický signál o tom, co si o věci myslí parlament. Proč bychom měli zaujmout tuto stanovisko. Vy se to tady připomněli. Studie ukazují, že to má vliv na koleoptéry a kromě námitek, které vyjádřila EFSA, eh, u příslušného podniku, který neudělal, eh, neudělal studie, které by prokázaly, jakým způsobem chce řešit vzniklé problémy. My v tuto chvíli jsme požádali o zesíle, posílení pravomocí nebo eh, hodnocení, posílení hodnocení eh, geneticky modifikovaných organismů a výsledky stále nemáme. Před dvěma lety jsme si odhlasovali na základě návrhu komise velikou většinou v Evropském parlamentu eh, případ, který, eh, nebo tedy, který, který už dva roky v, v radě. A to jsou všechno důvody, proč eh, podpořit tuto naší námitku. A tím spíš, že soudní dvůr eh, se vyjádřil a soudní dvůr jaksi nevytýká komisi, že rozhodla e, pro nebo proti. E, soudní dvůr vytýká e, z komisi, že nekoná. Ten rozsudek lze klidně interpretovat jako výtku za to, že to nezamítla komise. Ten rozsudek třeba, který se týká Brambor Flora, proti kterým jsme se stavěli ve velkém počtu, my, když jsme naprosto nemohli pochopit takové rozhodnutí, tak tam soudní dvůr připomíná, že ten souhlas byl nezákonný právě proto, že zase to nebylo konsultováno se všemi členskými státy. A tady zase proběhly nové studie a pokud já vím, tak členské státy opět nebyly konsultovány. Takže všechno směřuje k tomu stanovisku, které mnozí z nás žádáme, a sice eh, předložit námitku eh, v rámci eh, komitologie. Lepáš. Děkuji, děkuji. Kolegyní Lepáš a kolega Panky. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, teljes mértékben. Milí kolegové, já jsem stoprocentně přesvědčený, že v tuto chvíli, stejně jak říkali moje kolegové, musíme mít nějaký zcela jasný postoj k té problematice geneticky modifikovaných organismů, protože všichni víme, jaké dopady můžou mít tyto organismy na lidský organismus. Samozřejmě, že se ještě stále provádějí výzkumy, ale v tuto chvíli je třeba zajmout opravdu zcela jasný postoj, je třeba se nad tím ještě jednou zamyslet. Situace v Maďarsku je hodně specifická, protože v naší ústavě se říká, že vlastně dochází k jasnému zákazu těchto KMO eh, organismů a samozřejmě, že by bylo dobré nebo by bylo nejlepší, kdyby všechny naše sousední země vlastně zastávaly stejný postoj. To znamená, že my bychom vlastně tímto chtěli vyslat jasnou zprávu, jasné jasné stanovisko, jasné pos, jaksi, jasnou výzvu všem, aby zastávali podobné stanovisko. Samozřejmě, že tady došlo k nějakým problémům v celém procesu, hlavně tedy co se týče se schválením té brambory, amelory, amflory. amflory. A Samozřejmě, že v tuto chvíli si už uvědomujeme, že budeme v podstatě mít i větší konkurenceschopnost, pokud všichni budou vědět, že my takovéto organismy u nás nepodporujeme. Děkuji. Většinou se mi stává v těchto debatách, že zastávám právě opačné stanovisko. Já si myslím, že je třeba opravdu přijímat rozhodnutí pouze na základě důkazů, vědeckých důkazů a vědeckých studií, které nám předkládají právě vědecké instituce, kterým my platíme opravdu velmi velké peníze za to, aby prováděli svůj výzkum. To znamená, že bychom tady neměli zastávat žádné emocionální eh, reakce, které to v podstatě eh, jednoduše hází pod stůl protože došlo, nebo již byla, byla provedena mnohá hodnocení dopadů eh, geneticky modifikovaných organismů a tato hodnocení jsou nejpřísnější, jaká vůbec mohou být. A přesto je tu mezi námi mnoho kolegů, kteří říkají, že to chtějí všechno eh, zakázat, všechno, co se týká vlastně té kukuřice. Monsanto, tak to, to vlastně nevnímáme jako jednotlivý případ, protože tady v podstatě se to okamžitě začíná rozšiřovat na všechny ostatní. To znamená, že teď se to vlastně hned přelilo nebo přetavilo rovnou do celé té eh, brambory amflora. Takže jak je to vůbec možné? Já si myslím, že tady bychom neměli postupovat takto emocionálně, měli bychom opravdu se držet těch jasných vědeckých důvodů a eh, ty zde vůbec nezazněly a pochybuju o tom, že zde zazní, protože prostě neexistují. To znamená, že ano, je pravda, že se tady, že tady došlo ke kritice, ke spožďování eh, rozhodnutí, ale proč dochází neustále ke zdržování nebo k odkládání? Protože i pro komisaři je to velmi složité, protože je jakoby v podstatě mezi dvěma mlínskými eh, koly a EFSA se musí držet pouze a výlučně vědeckých důkazů, to znamená, že se nemůže změnit své stanovisko. To znamená, že pokud budeme pokračovat tak, eh, jak v tuto chvíli jednáme, tak si myslím, že nám to moc eh, nepomůže, protože eh, v tuto chvíli v podstatě jdeme proti sobě. A ty výzvy, které tady existují pro zemědělskou výrobu a pro zemědělce a pro snahu, jak si zůstat konkurenceschopnými, jsou v podstatě takové, že v tuto chvíli prostě nemůžeme zavírat oči před celým tím vývojem a rozvojem tohoto odvětví. Chápu, že jsem asi v menšině, ale přesto si myslím, že je důležité, aby hlas této menšiny tady zazněl. To znamená, že my určitě, tedy hlavně já, udělám vše to, aby tady nedošlo k zamítnutí, protože tady nevíme vůbec jasný důvod, proč a myslím si, že bychom tím ztratili i důvěryhodnosti jako výbor. To znamená, že nemůžeme opravdu postupovat tak, jak jsme postupovali do posavat. Děkuji. Děkuji, děkuji. Ještě nikdy jsme vás neslyšeli hovořit takovýmto způsobem o FC, to znamená, že je jasná vaše podpora. Ano, a v tuto chvíli už bude na řadě komise a v tuto chvíli tady máme pana ředitele DG Sanko. Máte slovo. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, k bramboře Amflora. Je pravda, že tento rozsudek soudního dvora v pátek ehm, vyvolal šok. My jsme nečekali takové rozhodnutí, ale když jsme si analyzovali to zdůvodnění daného rozsudku, tak si myslím, že je třeba odlišit bramboru amflora od kukuřice 1507. Eh, eh, soudní dvůr nás odsoudil za to, že poté, co rozhodnutí Amflora bylo předloženo radě, komise nepřijala okamžitě rozhodnutí pro povolení eh, pěstování amflory. A mezi tím EFSA vydala nové stanovisko, nové vědecké stanovisko se dvěma menšinovými názory. My jsme to vzali v úvahu, protože v tom závěrečném rozhodnutí jsme uvedli v preambuli eh, toto nové stanovisko EFSA, ale soudní dvůr dospěl k závěru, že jsme měli eh, jít zpátky do stálého výboru a na začátek celé toho postupu a z toho důvodu soudní dvůr tedy e, nám nedal za pravdu a co se týče kukuřice 1507, situace je trochu odlišná. Já připomínám, že první žádost byla podaná v roce 2001, šest kladných stanovisek eh, přišlo z EFSA a dvakrát byla komise soudním dvorem e, eh, odsouzena za nekonání nejpozději v září 2013. A soudní dvůr nás odsoudil za to, že jsme nepředložili text radě. To není otázka nového stanoviska EFSA a tak dále. Soudní dvůr e, nám vytknul, že i přes hlasování ve stálem výboru v roce 2009, kde nezískalo to hlasování, tedy ten, to rozhodnutí kvalifikovanou většinu, komise nepředložila od toho roku 2009 radě e, návrh tak, jak eh, s, s, to má být. E, takže my jsme ten text, který byl, odhlas, byl předmětem hlasování v roce 2009, tam eh, EFSA zase v roce 2012 předložila další dvě nová stanoviska o mm, té kukuřici 1507, která podporovala eh, předchozí čtyři eh, stanoviska. A my jsme požádal pionýr v rámci sporu, aby aktualizoval svoji žádnost o povolení a tím zohlednil různá stanoviska EFSA a pionýr také eh, tedy nevyhověl této naší žádosti. Ale na základě rozsudku Soudního dvora v září 2013 pionýr nám potvrdil, že svůj plán monitorování upraví tak aby odpovídal posledním doporučením EFSA. Takže tak, eh, jak jsme to uvedli v návrhu, který jsme předložili radě, tento plán bude projednán s členskými státy. Další plán, který byl spochybňován, ale tady o něm nebyla řeč, tak to je rezistence vůči herbicídu glufosinát. Eh, což bylo eh, předmětem původní žádosti Pioneeru, ale tento eh, herbicid není povolený pro aplikaci na kukuřici, takže pokud kukuřice dostane povolení k pěstování v Evropské unii, tento, tento pesticid se na ní aplikovat nebude. Jestliže zemědělec se rozhodne, že využije svoje zásoby glufosinátu, které se aplikují jinak na, na jiné kultury a e, použil by to na kukuřici, tak pak by e, riskoval tedy sankci. Váš e, návrh usnesení také vyžaduje, abychom brali v úvahu dlouhodobé účinky e, GMO o a, e, a účinky na různé organismy, jako třeba e, ty lepidoptéry. E, opatření, které jsme doplnili do návrhu rozhodnutí, které jsme zaslali radě, má za cíl omezit maximálně tedy vlivy na tyto necílené, ty, ty um, uh, lepidoptéry, které uh, nemají být tedy postiženy. A takže Franci obezřetnosti a ochrany hmyzu, který není cílem této kukuřice, se domníváme, že jsme také zohlednili problém týkající se pilu. A e, závěrem ještě několik právních aspektů. V tomto návrhu usnesení je uvedeno, že komise překročila pravomoci, které jsou svěřené základními eh, akty. Takže 8. listopadu komise předložila radě tento návrh na povolení kukuřice 1507, protože soudní dvůr nás k tomu nutí, pro, jako nás odsoudila za nečinnost a je možné, nebo dokonce pravděpodobné, že ta firma bude žádat odškodné za to, že jsme ten návrh nepředložili dřív a že ztratili dva, tři roky, eh, kdy hm, daná kukuřice nemohla být pěstovaná eh, od přijetí toho stanoviska ve výboru 2009. A takže po právní analýze a politické analýze, protože celé kolegium dalo to povolení nebo povolilo předložit tento návrh radě. Čili se domníváme, že jak si jednáme v mezích našich pravomocí a členské státy mají, jak víte, tři měsíce na to, aby se vyjádřili. Řecké předsednictví, jak víte, si nepřálo zapsat na pořad jednání jednotlivých rad jedna rada o životním prostředí byla 13. prosince a dnes je rada pro zemědělství, ale řecké předsednictví si nepřálo zapsat tento bod na program těchto rad. Litevské předsednictví o tom přemýšlí, ale rada by se měla vyjádřit nebo se rozhodnout, že se nevyjádří 7. února. Do 7. února. A v souladu Eh, s právem. Já teď nehovořím o vašem návrhu námitky, která má politický dosah. Tak eh, po právní stránce, jestliže rada nepřijme stanovisko v kvalifikovanou většinou proti, pak by komise měla tuto kukuřici 1507 povolit. Takže tolik, pane předsedo, informace, které mohu v tuto chvíli poskytnout. Děkuji. Vielen Dank, Herr Děkuji vám. Já myslím, že jsme schůzi nemohli opravdu načasovat lépe. I s tou námitkou, myslím, že ten rozsudek jsme si neobjednali, ale opravdu jsme to vystihli časově výborně, abychom hlasovali o této námitce. Tak hlásí se ještě někdo z kolegyň a kolegu o slovo? Vidím, že ne, takže zítra na našem výboru pro životní prostředí budeme hlasovat. A pokud to celé půjde na plénu, tak by se hlasovalo na plénu v lednu. A já děkuji všem kolegyním, kolegům i komisi za rozpravu. A nyní dostane slovo Jutta Hauk. A sice se to týká absolutoria za rok 2012. ty utahouky je naší stálou zpravodajku pro tuto problematiku, takže prosím. Děkuji, já vás nechci zdržovat. Ono to vždy v podstatě bývá více méně to tež, co zde mohu říci. Ještě jednou si musíme uvědomit, životní prostředí, bezpečnost potravin, opatření na ochranu klimatu. To vše, všechny ty agentury, které působí v těchto oblastech a tak dále a tak dále, tvoří 0,8 celkového rozpočtu Evropské unie. Tak to jsem zde chtěla ještě jednou připomenout. Zároveň bych chtěla připomenout ještě další věc. A už vidím, že kolegy a to opravdu nesmírně zajímá, ale je to tak, no. Možná i ty lavice tam vzadu by se mohly trochu sklidit. Zdá se, že tam asi zrovna někdo není z účetního dvora, ale už mě to štvalo loni a letos mě to štve opět. A já už jsem to urgovala loni a já doufám, že se komise konečně jednou začne bránit. Účetní dvůr nás prostě, jak bych to řekla, nás dává do pole, kde je rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a zdraví. A tento, toto obrovské pole má potom chybovost 7,9%. Samozřejmě každý, kdo si přečte zprávu účetního dvora, si řekne, co se zde děje. Životní prostředí ani zdravotnictví neumí uřídit, je tam tak obrovská chybovost. A když se na to pak ale podíváte podrobně, tak to bylo v oblasti rozvoje venkova a v oblasti rybolovu, a ne u nás. A já si prostě myslím, že to je naprosto zavádějící. Každý si myslí, že účetní dvůr je neuvěřitelně komple- kompetentní, naprosto neutrální instituce, která se přesně dívá na danou problematiku. No ale když vidíte toto, tak tomu tak není. 7,9% chybovosti se týká výhradně rozvoje venkova a rybolovné politiky. A když se potom podíváte na částky, o které celkově jde, rybolov plus rozvoj venkova 13,75 miliard eur za rok 2012. To byly výdaje. 13,75 miliard eur. A my program live a program Zdraví, my jsme měli celé no už to téměř koktá, my jsme měli 427 milionků na výdaje. Já si myslím, že to je opravdu naprosté svinstvo a musíme to řešit. Protože jinak se to strašně nafoukne. Chybovost 7,9, ano, je to nepěkné, ale nepadá to na naši hlavu a ani příslušná část komise ne. Ní za to zodpovědná. Digi klima, Digi zdraví, Digi eh, pro životní prostředí jsou na tom opravdu dobře. Já jsem to všechno sepsala do zprávy. Takže to tady nebudu opakovat, jenom jsem chtěla říct, že to tady funguje dobře i v oblasti agentur to funguje dobře. Jsou tam některé drobnosti, které jsou kritizovány a moje zpráva samozřejmě musí něco obsahovat, tak eh, jsou ty drobnosti tam také uvedené v těch několika odstavecích, co tam mám k příslušným agenturám. A zde opravdu musím říci ve prospěch účetního dvora, že žádá u všech agentur Eh, udělení absolutoria a i já mohu tento názor podpořit, aby absolutorium bylo uděleno. Někdy jsou tam takové veselé věci, jako například agentura ECHA pro chemické látky musela udělat počáteční inventuru a najednou tam nečekaně chyběly notebooky. A hodnota těchto notebooků je asi 5000 eur. Upřímně řečeno, pokud ve všech částech institucí by šlo jenom o 5 tisíc eur, tak bychom mohli být opravdu naprosto spokojení a v poklidu si užít Vánoce. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji. A v tuto chvíli dostává slovo pan stínový zpravodaj, pan Manuel Fernandez za EPP. Děkuji. Děkuji, paní předsedo. první řadě bych samozřejmě pogratoval paní Jutě Haug. Rád bych řekl, že odvedla opravdu naprosto skvělou práci. A v tuto chvíli možná mohu pouze říct, že v podstatě souhlasím se vším, co je napsáno v tomto textu. Co se týče rozpočtu, to znamená rozpočtu jednotlivých agentur, který mají k dispozici, tak si myslím, že bychom už v tuto chvíli se měli začít zamýšlet uh, nad celou tou situací a začít předkládat nové eh, návrhy ohledně definice jejich úkolů a kompetencí, protože oni všechny ty instituce musí neustále plnit více a více úkolů a mají méně prostředků k dispozici. To znamená, že v první řadě je třeba se ještě jednou zamyslet nad tím, jaké pravomoci a úkoly musí mít každá jednotlivá instituce a kolik prostředků potřebuje na to, aby je mohla řádně plnit. Dále, co považuji ještě za velmi důležité. Myslím si, že je velmi důležité, aby bylo, byl určený jasný procentuální podíl i, řekněme, času nebo pro rozpravu o každé jednotlivé agentuře, o každé jednotlivé instituci. To, to znamená, to je ten můj návrh, aby každá ta agentura sama jasně tedy hovořila o, o tom procentuálním podílu, aby bylo jasné, jaký procentuální podíl prostředků je přidělen každé jednotlivé instituci. Myslím si, že když se nad tím ještě jednou zamyslíme, tak si uvědomíme, že těch prostředků pro každou instituci je velmi málo. Děkuji a Anna Rozbach je dalším řečníkem. EKR er eh, e je toho názoru, že každé euro, které utratíme, jsou peníze daňových poplatníků, takže je důležité, abychom měli jistotu, hm, že instituce a agentury ty peníze používají podle pravidel a vedou žádně účty. Co se týče těch pěti agentur, máme stejný názor, jaký jsme vyjádřili už v minulosti. Všechna rozhodnutí týkající se udělení absolutoria by měla eh, se opírat o eh, pokyny o ECD, to znamená eh, vysoce mezinárodně uznávané účetní normy. Jestliže účty nejsou v pořádku a pravidla nejsou dodržována, pak bychom absolutorium udělovat neměli ale bohužel tento parlament nadále uděluje absolutorium i tehdy, kdy věci nejsou v pořádku. A EKR e je toho názoru, že bychom neměli udělit absolutorium jednotlivým, e, ohledně jednotlivých součástí rozpočtu, jestliže nelze podepsat tedy celý rozpočet. Ale jsme rádi, že e, řada agentur Eh, včetně agentury pro životní prostředí, zlepšily svou situaci, nicméně se tu vyskytují stejné problémy jako v minulých letech. A má smysl samozřejmě volat po zlepšení. Děkuji. Dostali jsme se tím na konec seznamu řečníků a nyní má slovo komise. Pokud zde někdo za komisi je. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Hauk za její zprávu ohledně eh, obecného rozpočtu a části týkající se životního prostředí. Ještě k účetnímu dvoru. Nechci obhajovat účetní dvůr, ale e, on vypracovává kapitoly své právy podle jednotlivých kapitol víceletého finančního rámce, kde bohužel se ocitáme dohromady se zemědělstvím a je nepříjemným překvapením, že po každé zprávě čteme v tisku, že rozvoj venkova a zemědělství mají velice vysokou chybovost, když se podíváme podíváme na to málo detailů, které účetní dvůr předkládá, tak ta chybovost v oblasti územního rozvoje a životního prostředí rozhodně není stejná. Co se týče provádění rozpočtu je dobrá v případě životního prostředí trošku, méně dobrá v případě klimatu, což je teprve krátce existující aktivita s celou tou oblastí obchodování s e, povolenkami, e, e, která je nová a kde je trošku problém najít smluvní partnery schopné tedy orientovat se v této problematice a kteří dokáží tedy dělat to, co pod nich DG Klima chce. Čili tolik ze strany komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a na závěr má opět slovo Jutta Haug. Děkuji vám to, co zde řekl Jose Manuel, že bychom zde ještě měli také uvést, kolik procent našeho rozpočtu tedy vydávají jednotlivé agentury. Jistě, to můžeme ještě udělat, můžeme to tam napsat, to je jednoduchá početní úloha. To, co žádá Anna Rosbach, to už je na realizaci složitější. Já, nebo parlament nemůže zavázat eh, agentury, aby vedly účetnictví podle standardu OECD, ale agentury se řídí zákonem, to znamená tím základním nařízením, které jsme vypracovali společně s radou a jsou podle něj e, povinni e, zohledňovat rozpočtové nařízení Evropské unie. Takže tím oni se musí řídit. Nic jiného se nám nepodaří dosáhnout. Co se týče otázek transparentnosti, tak eh, ty tam samozřejmě nejsou, ale transparentnost jednotlivých agentur i jednotlivých vědeckých výrov, eh, vědeckých grémí těch agentur, tak tam všechny agentury udělaly velký pokrok. a vše, co mají ve svých rukou, to znamená, kde ty agentury sami si mohou určit, kdo bude v jejich vědeckém výboru. To funguje dobře, na to si nemůžeme stěžovat. Na co si můžeme stěžovat je to, jak se tu a tam chová komise, ale to je zase něco jiného. To je něco, co bychom možná měli řešit v rámci jiném, než je toto řízení o absolutorium. Děkuji, to byla důležitá poznámka, protože o tom diskutujeme zas a znovu, když probíráme agentury a problémy a jak víme, tak agentury jsou nezávislé. Luta pro pozměňovací návrhy 18. prosince v 10 hodin a 23. ledna potom budeme mm, hlasovat o absolutoriu a v rozpočtovému výboru, respektive výboru pro rozpočtovou kontrolu, bude rozprava 18. února a hlasování bude 17. a 18. března ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Tím jsme probrali body číslo 5 až 10 a dostáváme se ke zprávě Pavla Poce, což je bod číslo 11. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, Některé ty invazivní živočichy a rostliny jsou samozřejmě převáženy, převáženy ze svých autoktonních oblastí a to samozřejmě může vést k velkým jaksi negativním dopadům pro životní prostředí, ale i pro lidské organismy. Samozřejmě, že to vše hodně souvisí s různými kontrolními eh, opatřeními, ale tady hovoříme o 12 miliardách eh, euro škod, což je opravdu velmi vysoká částka. A kromě toho je to věc, která se týká všech členských států a proto jsem velmi rád, že v tuto chvíli již hovoříme o legislativním návrhu, který se právě má zabývat ohrožením, které tyto invazivní druhy představují. Je to vlastně první návrh po 20 letech, který se zabývá redukcí a úbytkem biologické rozmanitosti. V tuto chvíli tady už hovoříme o rámci, který by měl redukovat opravdu ten negativní dopad těchto invazivních druhů na ekosystémy a to prostřednictvím různých opatření, které by měly právě zredukovat přítomnost těchto invazivních druhů a tím samozřejmě i negativní dopad těchto druhů. Samozřejmě hovoříme tady o, o důležitosti mechanismu časného varování a také hovoříme o světových kampaní. Komise hovoří o nových informačních technologiích nebo o informačním systému, který by měl být také nápomocný. Já v podstatě mohu říci, že souhlasím s tím eh, návrhem komise, je za ním opravdu velmi mnoho práce, opravdu si vážím těch eh, snah, které komise vyvinula a také si myslím, že jde o velmi kreativní návrh. Myslím si, že jde o velmi dobrý návrh, dobrý základ, který musí vycházet z jasné prioritizace a také z dobré koordinace. Možná v některých případech si myslím, že by bylo dobré některé ty části toho textu trošičku zdůraznit, trošičku posílit. Myslím si, že co se týče té, té nejdůležitější části toho návrhu, tak to je rozhodně ten seznam organismů a my si myslíme, že v tuto chvíli už je e, třeba jenom hovořit o upřesnění té metodologie pro vypracovávání tohoto seznamu. V tuto chvíli možná mohu ale říci, že ten seznam by měl vycházet z prováděcích aktů, což vlastně navrhuje také komise a ten druhý návrh se mm, v podstatě netýká některých organismů, které by tam opravdu na tom seznamu měly být, protože představují velkou hrozbu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 A také chci říci, že ničeho nedosáhneme, pokud nebude existovat velmi dobrá spolupráce na úrovni celé EU. A v konečném důsledku v podstatě musíme mít ten seznam těch hlavních nebo nejdůležitějších 50 organismů. Také navrhuji, aby tady v podstatě byl e, zamítnut ten limit těch 50 prioritních organismů. E, hovoříme o tom v tom e, hodnocení dopadu, protože komise říká, že že není možné dopředu vědět, kolik a jaké druhy organismů budou představovat hrozbu a jaké, jakým se budeme muset prioritně věnovat. Takže možná i toto by byl jasný důvod, proč jsme proti těm 50 prioritním organismům. Já navrhuji, aby vznikl seznam, který by vycházel právě z aktů přenesené pravomoci. Samozřejmě že můžeme hovořit tady v tuto chvíli o vyváženosti mezi operativním rozhodováním a demokratickým postupem rozhodování. Ale moje zkušenost mi říká, že nedosáhneme žádných výsledků ve chvíli, kdy budeme chtít bojovat proti invazivním druhům, pokud nebude existovat eh, jaksi souhlas šir, široké veřejnosti s tím, že jde o problém a že je třeba se s ním potýkat. Co se týče těch organismů, které jsou na sezmu, tak ty po podléhají restrikcím na úrovni EU, to znamená, že by měl opravdu vycházet ze základního legislativního aktu, protože jde o velmi důležitý politický akt. Dále, co se týče těch pozměňovacích Návrhu ohledně těch autoktonních některých organismů, které jsou autoktonní pro určité oblasti, ale pro jiné oblasti EU jsou invázní, například zebra mussel nebo Spanish slug, tak to jsou organismy, které by měly spadat do obsahu, rozsahu působnosti, protože tady hovoříme o organismech, které sice v některém členském státu mohou být autoktonní, ale v jiném členském státu jsou invazivní. To znamená, že představují hrozbu pro EU jako takové. Já jsem předložil několik eh, pozměňovacích návrhů, které se týkají vlastně jednotlivých členských států a který, jejich cílem je v podstatě zajistit, aby členské státy přijaly eh, eh, adekvátní opatření a to vlastně s cílem zajistit, aby ty státy, které už přijaly nějaká opatření restriktivní, aby v nich mohly pokračovat. Dále jde samozřejmě o to zajistit eh, soulad a schodu mezi členskými státy tak, aby v podstatě byla zajištěna i určitá regionální flexibilita. Ale nemilme se, cílem těchto pozměňovacích návrhů je opravdu posílit posílit to, co navrhuje komise, to znamená, že nám nejde o rozředění toho návrhu, ale o posílení jeho. Dále, co se týče toho podpůrného mechanismu a systému, tak to si myslíme, že je velmi dobrý nápad, ten také podporujeme a chválíme. Dále, myslím si, že je zcela nezbytné, abychom posílili občanskou participaci, kterou budeme potřebovat po, ve chvíli, kdy budeme opravdu chtít dosáhnout nějakých reálných úspěchů. To znamená, že je velmi důležité, aby k takovéto participaci docházelo na všech úrovních, jak na evropské, tak také regionální. Jak by to mělo probíhat, tak o tom se budeme bavit v následujících týdnech. Já také navrhuji, aby vzniklo opravdu angažované vědecké forum, které se bude zabývat právě těmi hlavními konkrétními rozhodnutími. To znamená, že toto fórum by se mělo samozřejmě zabývat právě těmito druhům, protože samozřejmě tady hovoříme o různých druzích eh, živočichů a organismů a je třeba, aby to fórum se zabývalo těmi nejdůležitějšími. To znamená, že musí docházet k, jas, k eh, intenzivní konzultaci s vědeckou obcí. Dvě věci, kterým, kterým jsem se nevěnoval ve své zprávy, ale doufám, že se jim budeme věnovat určitě v rámci následujících eh, setkávání eh, se stínovými zpravodaji. V první řadě samozřejmě financování. Financování je velmi důležité a myslím si, že komise není příliš eh, konkrétní, nicméně ve své zprávě v tuto chvíli nenavrhuji, nenavrhuji žádné konkrétní změny. Rozhodně se o tom rozprava povede ještě dál a v každém případě je to stejná otázka, která se týká i blahobytu a dobrých podmínek pro zdraví zvířat. Hovořili jsme o tom už i na posledních dvou jednáních a určitě se tomu tématu budeme věnovat i nadále. Dále proběhla dvě setkání stínových zpravodajů, těm bych v tuto chvíli opravdu Těm bych v tuto chvíli opravdu velmi rád poděkoval za skvělou spolupráci. Myslím si, že se odehrávala ve velmi dobré přátelské atmosféře a jsem opravdu vděčný eh, své skupině, ale také vám všem za to, že jsem se mohl této zprávě věnovat. A chci říci, že pro mě je to velmi důležité osobní téma, protože jsem v této, v této oblasti byl aktivní více jak 20 let ve své eh, zemi. Hlavně šlo o otázky bolševníků a já se omlouvám, pokud jsem občas příliš praktický, ale jsem si jistý, že i v následujících týdnech ta naše spolupráce bude velmi pozitivní. Děkuji. Renate Sommer. Renate Sommer, prosím. Ne. Ne, tak Richard Zebr v tuto chvíli dnes zastupuje Renatu. Děkuji, ano, Renáte Zomr se omlouvá, protože bohužel má ještě jiný termín, který nešlo odložit. Ale já bych zde jejím jménem a naším jménem chtěl Pavlu Pocovi poděkovat za jeho praktický přístup a výbornou spolupráci v této problematice. Vlastně také nemáme moc problémů s jeho návrhy. Eh, v hlavních rysech ho můžeme podpořit, zvláště ta koncentrace na preventivní opatření a usilující o to, aby skutečně byla chráněna biodiverzita a bylo zabráněno negativním dopadům na hospodářství a společnost. To jsou pro nás ústřední e, priority. A také to, že se prioritně zaměříme na určité invazivní druhy s tím, že v některých částech EU určité druhy jsou inovativní a jinde ne, ale ten seznam, který zde máme na mysli, je jistě smysluplný a i zde Pavla Poce můžeme podpořit. Důležité je mít celoevropskou koordinaci, aby tato opatření skutečně byla účinná, aby se zvýšila jejich účinnost. A je třeba využít také synergie, které by jinak byly komplikované, protože invazivní druhy se nezastavují na státních hranicích a proto je o to smysluplnější postupovat společně. Zapojení veřejnosti, to je také ústřední téma a využití moderních informačních technologií. To vše je v jeho zprávě obsaženo, takže my děkujeme za odvedenou práci, za výbornou spolupráci. Jedinou věc, kde bychom si potřebovali ještě podiskutovat, je to zahrnutí geneticky modifikovaných rostlin. Nevím, zda to přesně patří sem do této tematiky. My o tom ještě potřebujeme diskutovat na skupině a proto na to chci zde upozornit. A možná, že také budeme zkoumat to, zda bychom se zde neměli zaměřit spíše na ty invazivní druhy a tu další problematiku řešit v jiném právním aktu. Ne, že bychom tento problém chtěli negovat, ale otázka je, zda je zde opravdu na místě, protože zde mluvíme o invazivních druzích a to druhé je něco, co musíme také zásadně ošetřit a potřebuje to širokou diskusi, takže si myslím, že by to nebylo úplně vhodné to dát sem. Každopádně děkujeme za výbornou práci. Děkuji a nyní pan Chebrandej. Děkuji, pane předsedo. Když hovoříme o přírodě, biodiverzitě a podobně, členské státy, Evropská komise a mnozí další mají pocit, jako by si začali hrát na honěnou. Nebo na skovávanou. Po celá léta vídáme vědecké studie o obrovských škodách způsobených invazivními e, odrůdami a eh, komise hovoří o 12 miliardách eur škod Eh, způsobených těmito nepůvodními invazitními druhy. Máme, jestliže máme důk, prokázáno 12 miliard eur škod, tak je vidět, že je naléhavě potřeba jednat. Um, invazivní nepůvodní druhy patří mezi největší nebezpečí eh, pro eh, naši biodiverzitu. A musíme si vybrat Buď je to veliký problém, který musíme jaksi silně řešit, anebo si řekneme, no dobrá, to zase není takový problém, nebudeme si vědců všímat. Návrh komise vybrat, myslím, že to bylo 3% z těch 50 druhů, 3% to je v podstatě to tež jako nedělat nic. 50 druhů nebo 3% z tisíců invazivních nepůvodních druhů, které zodpovídají za 12 miliard eur škod, když se podíváme na strategii Evropské unie pro biodiverzitu, naše závazky mm, z Nagoje, eh, cíle z Aki, to jsou všechno dostatečné důvody pro to, abychom jaksi ten problém invazivních nepůvodních druhů uchopili jaksi intenzivně. Takže já se komise ptám, proč předložila tento velice slabý návrh? Vybrat 50 druhů to opravdu nelze brát vážně. My to můžeme měnit. Pavel Plot říkal, že eh, chce předložit pozměňovací návrh, aby tam nebylo těchto 50 eh, druhů jako to omezení. A co členské státy? Máme představu, že, že členské státy to chtějí brát vážně? A nebo komise už bere v úvahu eh, nebo už, už se sama rozhodla, že se nebude věnovat eh, vědeckým důkazům a bude eh, brát v úvahu asi politickou orientaci jednotlivých zemí. Já mám velké obavy, eh, jestli, co, co, co se nám podaří, protože u tak slabého výchozího bodu s možným záporným stanoviskem řady členských zemí se obávám, že bude těžké prosadit něco opravdového. Nejde jenom o 12 miliard e, škod, ale jde také o veliké ztráty v oblasti biodiverzity, e, <clears throat> za které mohou invazivní e, nepůvodní druhy. Já plně Pavlem souhlasím v tom, že, ten, eh, že nemůžeme omezit ten seznam na 50 druhů, proti kterým budeme bojovat. A rád bych doplnil, že je třeba tam zahrnout taky otázku bezpečnosti. U nás v Nizozemsku máme veliký problém s eh, hlodavci, kteří podkopávají, z bobry, kteří podkopávají eh, hráze a eh, je to ondatry a e, někteří kolegové mají závažné mm, problémy, osobní zkušenosti s těmito e, zvířaty. E, jsou tu problémy v zemědělství s nepůvodními druhy a tak dále. Tak prosím komisi, aby to brala vážně, aby apelovala na členské státy, až s nimi začne jednat, aby i oni to brali vážně, abychom se netvářili, že to je jenom o přírodě a o biodiverzitě a že to je každému jedno, takže si budeme dál hrát na schovávanou a, a vést pštrosí politiku. Když, jak si vidíme, co tady je vědecky prokázáno. Doufám, že mm, to bude silná zpráva, Pavel eh, to tady avizoval, já jsem také předložil několik silných eh, návrhů, tak abychom měli brzy silné stanovisko. Děkuji. A nyní mají slovo zelení. Děkuji vám, pane předsedo. Konečně konečně zde máme tento návrh projednání v Evropském parlamentu a já explicitně musím podpořit předřečníky, opravdu čas nás tlačí, abychom nabídli adekvátní řešení tohoto problému, který už je zde léta a výrazně ohrožuje biodiverzitu. Kolegyně a kolegové ve Vlamském parlamentu i na lokální úrovni jsem se dlouhodobě věnoval této problematice. Přítomnost Eh, invazivních druhů exponenciálně roste a stávající opatření jsou natolik roztříštěná, že v podstatě nejsou vůbec zacílené. A invazivní eh, druhy si nedělají nic ze státních hranic. A toto téma je opravdu téma, kde evropská koordinace může znamenat skutečnou přidanou hodnotu. Jakožto stínový zpravodaj za zelené chci eh, poděkovat panu Pocovi za otevřený přístup. Měli jsme společně dvě jednání, která byla nespírně konstruktivní. Velice si cením vašeho konstruktivního přístupu, který jistě povede k nejlepším možným výsledkům. A také vítám následující návrhy pana zpravodaje. Za prvé, zrušení toho stropu 50 druhů. Podle nás je to také naprosto náhodná věc, která není, nelze nějak eh, vědecky podložit. Potom v článku 19 se eh, eh, navrhuje příliš dlouhá lhůta na revizi tohoto seznamu. Potom možnost, aby státy zacházely dále než nařízení. Možná, že by zástupci Evropské komise mohli naznačit, jaké právnické možnosti by tu byly. A za třetí zapojení vědeckých odborníků v rámci vědeckého fóra to také vítáme. U některých bodů jsme žádali upřesnění. Největší obavy máme z pozměňovacích návrhů 4 a 24, kde je systém národních výjimek a to by mohlo umožňovat určité ad hoc akce, které by pak podkupovaly ten evropský přístup a mohl by to být také Eh, problém narušování trhu a myslím si, že to není vhodné. Dovolte mi také uvést tři body, kde možná předložím pozměňovací návrhy. Za prvé, u řešení problematiky invazivních druhů je důležité mít podporu veřejnosti, aby byla dostatečně informována a také otázka zdraví zvířat. Za druhé musíme se postarat o to, aby systém Eh, kontrolních orgánů byl nastaven dobře v souvislosti se státní zprávou jednotlivých států a za třetí musíme také zohlednit problematiku financování. Já se těším na další jednání a také na ten zítřejší seminář. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní za zástupce ECR. Thank you very much. Yeah. Děkuji. Děkuji. Čekali jsme na to dlouho a když už to přišlo, tak nám bylo asi trošičku jasné, že komise bude mít problémy dojít k nějaké schodě i interně. A myslím si, že to zcela jasně vyzařuje i z té zprávy v tuto chvíli, to znamená, že je velmi málo ambiciozní. Ráda bych poděkovala panu Pocovi za jeho práci a jsem velmi ráda, že tu zprávu vypracoval někdo, kdo tomu opravdu rozumí, specialista. A to znamená, že se opravdu věnuje eh, i velmi odborně. Myslím si, že politické skupiny se shodnou na velmi mnohých bodech z této zprávy. Myslím si, že členské státy jsou si také vědomy toho, že je to velmi důležité. 12 členských států je, má už takové seznamy, nicméně tady hovoříme o čtyřech různých metodologiích při eh, vypracovávání takovýchto seznamů. Já teď tady nehovořím o tom, že zcela zásadní v tuto chvíli je eh, je zcela zásadní hovořit jenom o harmonizaci, ale myslím si, že ve chvíli, kdy vy hovoříme o vypracovávání společného seznamu, tak by asi bylo dobré, kdyby ty metody byly stejné, hlavně ve chvíli, kdy hovoříme o invazních organismech, protože je jasné, že to může narazit také na odpor veřejnosti a proto je třeba zajistit, aby ty naše metodologie pracovní byly v souladu. To znamená, že já také eh, podporuji eh, pana zpravoduje v tom, co říkal ohledně toho seznamu 50 organismů, toho stropu. Myslím si, že mý kolegové se už e, k tomu jasně vyjádřili. Členské státy zastávají e, stejný názor, to znamená, že doufám, že tady dojdeme k nějakému rychlému rozhodnutí. Také souhlasím s tím, že některé e, organismy, které jsou původní v některých částech Evropské unie a jsou invazivní v jiných státech, mohou být stále součástí tohoto seznamu. Myslím Myslím si, že to je v pořádku, ale je třeba samozřejmě tady zajistit, že bude vykonávána příslušná eh, kontrola. Myslím, myslím si, eh, že samozřejmě tady potřebujeme mít nějaký mechanismus zrušení, ale tak, jak říkal i pan zpravodaj, národní delegace eh, říkají to stejné, ale je třeba tady zajistit nebo v podstatě hlavním naším cílem je to, aby nedošlo k tomu, že se na něčem společně dohodneme a poté budou existovat, eh, bude existovat velmi mnoho výjimek pro různé jednotlivé členské státy. To znamená, že musí to fungovat jednotně pro všechny. A opět zmíním tu otázku geneticky modifikovaných organismů. Myslím si, že by nebylo dobré, kdyby právě tato zpráva se poté ještě nějak rozměnila v té obecné debatě o GMO. GMO je regulováno v rámci jiného nařízení, je to předmět jiných zpráv a my jsme přesně eh, dnes byli opět svědky toho, jak lidé eh, silně a emocionálně reagují ve chvíli, kdy se hovoří o GMO, takže já bych nebyla ráda, kdyby tato zpráva v podstatě eh, se spozdila nebo narážela na překážky, které vlastně přináší náleží eh, tomu eh, druhému tématu geneticky modifikovaných organismů. Děkuji. Katy Kaliotat je dalším řečníkem. Děkuji vám. Děkuji vám. Chci poděkovat panu zpravodaji Pocovi za výbornou práci, kterou vykonal, ale také děkuji za spolupráci se stínovými zpravodaji. Už toho není mnoho, co bych dodala, protože už to řekli mý předřečníci stínoví zpravodaje, ale dovolte mi přece jenom specificky uvést několik bodů. Plně souhlasím s panem zpravodajem s tím, aby se zrušil ten strop. Co se týče těch 1200 1800 invazivních druhů, tak nemůžete stanovit strop ve výši 50 druhů a to by bylo také naprosto eh, v rozporu s preventivním přístupem. My musíme při úpravě seznamu eh, postupovat preventivně a ne tam dát nějaké druhy, které třeba vyhubit, i když je na to už vlastně pozdě. My se prostě musíme postarat o to, aby se nedostali do EU a jenom takto můžeme biodiverzitu dobře chránit. Ale Můžeme tím také zabránit výrazně utrpení zvířat. A tím se dostávám k druhému tématu. Je mi velmi líto, že komise vlastně nic neříká o pohodě zvířat, protože když jde o prevenci invazivních druhů, tak jsme svědky toho, že některá zvířata už v Evropské unii jsou a mělo by dojít k jejich povinnému vyhubení nebo likvidaci. A co tedy uděláme? Takový, co první napadne, ať jsou o hlavu kratší, ale myslím si, že to by měl být jeden z posledních možností a když mluvíme o vyhubení nebo likvidaci zvířat, tak bychom měli pohlížet na to, abychom našli co nejstřícnější způsob a jejich usmrcení bylo až poslední možností, aby probíhalo Eh, co nejméně bolestivě, problematicky. Potom kolegové říkali, téma GMO by se zde mělo vyloučit. Hm. No, když se podívám na definici návrhu komise, já to nebudu číst celé, ale tam se hovoří o invazivních cizích druhů, její zavádění by mohlo ohrozit biodiverzitu a ekosystémy. Já si myslím, že to jde perfektně aplikovat i na GMO a proto si myslím, že je divné je vyloučit. Eh, rostliny GMO mohou velice snadno kontaminovat a vytlačit původní druhy a tím vlastně porušit biodiverzitu. Myslím si, že GMO by se neměly tedy z tohoto návrhu vyloučit. A ještě krátce chci také říci, že souhlasím s panem zpravodajem, že pokud některé členské státy chtějí postupovat více striktně, tak tuto možnost mají dostat. A také si myslím, že je důležité informovat veřejnost, zde souhlasím s tím, co říkal kolega z Zelených. Děkuji a nyní Erik Banky. Děkuji vám, pane předsedo. Je to velice důležité téma. Opravdu jde o velice významnou problematiku. Existují různé rostliny, které například vyvolávají alergie v jednotlivých členských státech. Tyto rostliny jsou výrazně rozšířené, také v Maďarsku. S návrhem je zde následující problém. Sice se konstatuje, že škody, které způsobují tyto druhy, jsou vyčísleny na nějakých 12 miliard eur. V Maďarsku například eh, škody, které způsobuje ambrozie, jsou nějakých 200 tisíc eur. Ale to samozřejmě jenom jeden druh. Eh, musíme také zohlednit to, že členské státy, které leží na vnějších hranicích Evropské unie, jsou v komplikovanější situaci než ostatní. I když zde vytvoříme úpravu, která řekne, jak máme postupovat v případě těch invazivních druhů, tak je třeba také si uvědomit, že státy, které leží na vnějších hranicích EU, jsou to mají složitější, protože jsou vystavené mnohem většímu riziku v souvislosti s invazivními druhy. Přesto se domnívám, že by bylo samozřejmě dobré mít společnou strategii a společný mechanismus. Do jehož financování by byla zapojená i Evropská unie, ale v rámci této společné strategie je třeba zohlednit specifika jednotlivých členských států. To je opravdu důležité. Protože pokud na úrovni EU zavedeme nebo chceme zavést společnou jednotnou strategii týkající se těchto druhů a pokud chceme postupovat proti těm rozličným chorobám a alergím, které tyto druhy způsobují, pokud chceme omezit škody, které tyto druhy způsobují, tak musíme vystupovat jednotně. Ale toto jednotné vystupování nesmí znamenat pouhé závazky, ale je třeba také poskytnout příslušné finance, příslušné prostředky. A přispět tak k řešení problémů jednotlivých států. A jak už jsem zde řekl, některé státy jsou dotčené jinou měrou a potřebují jiné strategie. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo komise. Je zde Jarfučela. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající Dovolte mi, abych poděkovala všem řečníkům, kteří dnes hovořili a dovolte mi, abych ale opravdu hlavně poděkovala panu zpravodaji, panu Pavlu Pocovi za jeho opravdu velmi důkladnou a skvělou práci, kterou odvedl doposavat na našem návrhu. Já bych také ráda poděkovala všem za jejich angažovanost a jeho, jejich snahu dojít k souhlasu a ke schodě už v prvním čtení a také za všechny snahy, které se snaží samozřejmě toto téma ukončit a uzavřít ještě před koncem eh, našeho nebo eh, současného mandátu Evropského parlamentu. Samozřejmě, že jde o téma, která, které je důležité pro nás, pro všechny, pro všechny členské státy bez výjimky. Dovolte mi, abych vysvětlila trošičku ten kontext nebo podtext celého našeho návrhu a myslím si, že možná, že vysvětlí nebo do osvětlí některé z těch bodů, které jsou součástí návrhu a které možná vyvolávají v tuto chvíli určitý odpor nebo kritiku ze strany některých členů Evropského parlamentu. My jsme se samozřejmě zabývali i otázkou subsidiarity je potřeba zakročit na evropské úrovni tam, anebo v tu chvíli, kdy vlastně takováto společná evropská aktivita poskytne členským státům přidanou hodnotu. A tam, kde vlastně ta intervence nebo ten zásah bude stačit pouze na úrovni jednoho členského nebo jednotlivých členských států, tak je třeba to všechno nechat na tomto příslušném členském státě. To je také jeden z důvodů, proč my jsme navrhli, protože my jsme samozřejmě představili náš návrh, který jsme předložili dalším dvěma zákonodárným orgánům, které rozhodnou a my jsme se rozhodli, že se budeme zaměřovat pouze na druhy které mají dopad na všechny členské státy, které jsou důležité pro EU jako takové. To znamená, že jsme se rozhodli zaměřit se na invazivní druhy, které se nacházejí na území EU. Samozřejmě, že některé z těch druhů jsou již předmětem konkrétních politik členských států a samozřejmě, že existují ještě další druhy, které vzbuzují obavy nebo jsou tematizovány pouze v některých regionech členských států. My si myslíme, že je že je velmi důležité se v první řadě zaměřit na ty organismy a druhy, které jsou důležité pro celou evropskou úroveň. A také jsme si mysleli, že je, že je velmi dobré zůstat tedy v rámci pravidel vnitřního obchodu a ponechat členským státům právo zakročit tam, kde mohou a tam, kde se jedná o organismy a druhy, které jsou důležité pro tento daný členský stát. V souvislosti s těmi dalšími věcmi, které zde zazněly, hlavně co se týče toho stropu, toho počtu, toho čísla 50. Myslím si, že to je jeden z těch prvků, který v podstatě doposavat vzbudil pouze zamítavé reakce a to jak ze strany členských států, tak také ze strany strany Evropského parlamentu. Na eh, radě v pátek eh, se vedla rozprava a kromě jednoho nebo dvou členů, tak všechny členské státy v podstatě zastávaly tu stejnou pozici, jako zazněla dnes zde v tomto výboru. To znamená, že v každém případě se jistě jedná v tuto chvíli o záležitost, kterou budeme muset ještě jednou přehodnotit a budeme si muset vyslechnout ještě vaše důvody. A proč jsme se tedy soustředili na těch 50, protože jeden z vašich kolegů se ptal právě na to, proč jsme se rozhodli pro počet 50 druhů nám šlo v podstatě o to, abychom nepřispěli k nějaké příliš velké zátěži už eh, na začátku. Nám šlo hlavně o to, abychom zajistili, to, že se celý ten proces a ta práce rozběhne, že začne hned fungovat a to na základě vědeckých důkazů. A i z toho důvodu jsme si řekli, že proto, aby to všechno fungovalo, tak by bylo dobré to ze začátku omezit početně. Proto jsme se rozhodli pro ten strop. Ale samozřejmě, že jsme si vědomi těch námitek, které zazněly zde dnes a které jsme ale také zaznamenali i ze strany dalších aktérů. To znamená, že to určitě přehodnotíme. Dále, co se týče otázky geneticky modifikovaných organismů, co se týče GMO, tak samozřejmě nepopíráme, že jde o velmi eh, jaksi závažnou tematiku. Je to věc, která se týká všech členských států a všech obyvatel Evropské unie. Každý zastává svůj vlastní názor v souvislosti s tímto tématem. A jelikož jde o velmi závažné téma, tak eh, my si myslíme, že GMO mus, ke GMO musíme přistupovat horizontálně. A taková to technická legislativa si myslíme, by nebyla opravdu tím správným místem pro jak se začátek celé té diskuse nebo boje o GMO minimálně hovořím v tuto chvíli za sebe. Já bych určitě poradila všem svým eh, šéfům, aby se drželi toho původního návrhu. To znamená, že by, aby, aby GMO nebylo předmětem tohoto nařízení. Dále, co se týče důležitosti participace veřejnosti a všech zúčastněných aktérů a všech občanů Evropské unie. My jsme využili a v podstatě jsme si to eh, převzali z ruské eh, úmluvy, to znamená, že nám šlo o to získat samozřejmě co nejvíce informací ze strany veřejnosti a také jsme chtěli zajistit veřejné konzultace a tady hovoříme eh, samozřejmě o provádění opravdu těch základních pravidel Ruské umluvy na úrovni EU. A samozřejmě, samozřejmě musíme zajistit, aby se veřejnost patřičně podílela na celé této tematice, která se týká právě invazivních druhů. Co se týče zrušení tak tady zazněly i různé požadavky, které se na tu věc dívají z různých perspektiv. My jsme navrhovali, abychom vycházeli vlastně z, eh, z toho hodnocení dopadů. To znamená, jde tady o výjimky. A toto hodnocení dopadů se bude muset určitě podívat na, ty, na tu vědeckou důležitost nebo na ty dopady, které by to mohl, tento, tento druh mohl mít. A je třeba se také podívat na přiměřenost nebo proporcionalitu nebo v podstatě jak si tady stojí v podstatě všechny ty snahy, které budou vlastně vynaloženy na zničení tohoto druhu v souvislosti s komerčními výhodami či nevýhodami. To znamená, že my jsme opravdu byli velmi trpěliví, vyčkávali jsme na tu správnou formulaci při definici kritérií, protože my si uvědomujeme, uvědomujeme že některé druhy, které jsou eh, invazivní, a nepůvodní, tak v podstatě mají dopad na životní prostředí v některých členských státech, ale zároveň se také hovoříme o organismech, které mají velkou hospodářskou hodnotu. To znamená, že ve chvíli, kdy hodnotíme dopady, tak se musíme podívat také na hospodářskou hodnotu těchto organismů, tak abychom mohli vyvážit nějakým způsobem eh, tyto dva prvky. To znamená, že samozřejmě v první řadě se zaměříme na biologickou rozmanitost a její ochranu, ale nemůžeme se omezit pouze na biologickou eh, rozmanitost, aniž bychom zohlednili také udržení udržitelný rozvoj jako takový a aniž bychom zohledňovali hospodářskou situaci a také e, pracovní místa, která souvisejí nebo jsou navázaná na tuto oblast. Dále, co se týče původních a nepůvodních organismů v jednom či druhém státu. A e, co se týče také té regionální dimenze některých těch invazivní, invazních druhů. Já už jsem to v podstatě naznačila. My si myslíme, že to jsou věci, které spadají vlastně pod ten princip subsidiarity. Já doufám, pane předsedu, že jsem nehovořila příliš dlouho, Samozřejmě, že jsme vám vždy k dispozici, to znamená, že pokud by se na nás chtěl obrátit pan zpravodaj nebo jakýkoliv jiný člen tohoto výboru, tak samozřejmě eh, vám rádi odpovíme, chceme s vámi spolupracovat a opravdu se těšíme na naší další spolupráci. Děkuji. Děkuji. Tak já jsem zvědavý opravdu, jak se to bude vyvíjet a v tuto chvíli má ještě slovo pan Pavel Poc. Looks like a, a... Děkuji, pane předsedo. Především musím poděkovat všem za aktivní účast. Opravdu mnohokrát děkuji. Je to pro mě čest. Teď několik poznámek k tomu, co tady zaznělo ohledně GMO. Ono je to velice citlivé téma a <laughs> to není žádné překvapení, já jsem si toho vědom. A je to nezbytná součást diskuse. Velice oceňuji, jak zpravodaj EPP, který je odborník na zemědělství, mi velice pomohl právě s touto problematikou. Já jsem otevřený diskusím na toto téma. To se týče poznámek zelených, výjimky. Ano, ale všechny tyto výjimky nebyly navrženy proto, aby oslabili návrh komise. Musíte pochopit, že po 20 letech vyjednávání s místními samozprávami, tak první podmínkou úspěchu boje s nepůvodními druhy je eh, jaksi souhlas a podpora a všechny tyto návrhy jsou předloženy pro posílení eh, souladu a souhlasu a to je právě klíčové pro budoucí úspěch těchto opatření. Co se týče stanovisek členských států, já jsem byl překvapený, když jsem hovořil s celou řadou členských států a jejich zástupců, kteří již toto podporují a já doufám, že se podaří dosáhnout poměrně dobré úrovně schody s členskými státy. Já děkuji panu Gebrandimu za velice cené eh, připomínky týkající se otázky bezpečnosti a to velice oceňuji a budu tomu věnovat pozornost a zapracuji to. Poslední otázka, poznámka, která se týká těch odrůd, které jsou původní v části EU a invazivní jinde. My samozřejmě můžeme diskutovat s komisí, ale tato jednání a diskuse musí vycházet z toho, jak vyřešit celou řadu, asi pět, pět zásadních škůdců a ty až vyřešíme, až na ně najdeme odpověď, tak pak se jakým způsobem tedy je řešit, tak pak si můžeme říci, jestli to bude otázkou subsidiarity anebo skutečně evropské téma. Takže já vám velice děkuji a tě zvu vás zítra na veřejnou diskuzi o invazních eh, nepůvodních druzích. Na tolik z mé strany. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Pavlovi Pocovi za odvedenou práci a za nasazení této věci. Pozměňovací návrhy do 8. ledna 12 hodin potom budeme hlasovat v lednu, eh, nebo budeme mít rozpravu v lednu, výbor Envy bude 12. až 13. února hlasovat a plénum je naplánováno na březen či duben 2014. A nyní pokračujeme s bodem programu číslo 12. A zde zpravodajku paní Antonesku zastupuje pan Richard Zebr. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, kolegyně Antonesku zde není, tak bych ji měl zastoupit, ale protože moje rumunština zase není, tak dobrý, tak to přečtu anglicky. The show must go on, colleagues. Show musí pokračovat, kolegové. Ale budeme pokračovat v angličtině, myslím si, že to bude jednodušší. Takže ona tu bohužel ne, s námi nemůže být a proto mě poprosila, abych jí eh, ji zastoupil. V roce 2010 Joana předložila nový návrh, který se týká psychoaktivních látek. To znamená otázkou, které jsme hovořili během našich eh, rozprav. My samozřejmě, že se hovořilo o těch dopadech, které to může mít na lidské zdraví a Jona. V podstatě v tuto chvíli již hovoří o konkrétních opatřeních, které by měly být přijaty nové psychoaktivní látky, e, to jsou přírodní nebo syntetické látky, které mohou být e, konzumovány lidmi a mohou mít celé jasný dopad na e, nervový systém a také na různé psychické poruchy. V posledních letech v členských státech byl zaznamenán nárůst počtu takovýchto psychoaktivních látek, které měly také co dočinění s drogovou eh, závislostí. A víme, že od roku 97 ten eh, vlastně vzniklo nový 290 eh, látek. To znamená, že tady hovoříme o celá jasném nárůstu 80% těchto látek bylo nalezeno nebo zaznamenáno, zaznamenáno více jak v jednom státě. Tady tedy hovoříme také o e, látkách, která, které v tuto chvíli ještě nebyly, které nebyly dobře proskomány a jsou vyráběny za e, velmi nízkých e, nákladů. Představují velkou škodu nebo závažné dopady na lidské zdraví a mohou vést až ke smrti. A kromě toho tyto produkty se dostávají ke spotřebitelům velmi často bez správné etikety, jsou velmi často prodávány na černém trhu a nejsou nebo nespadají pod žádnou kontrolu. E, tady hovoříme o systému, který by měl zajistit co nejrychlejší výměnu informací o těchto nových látkách, které se objevují na trhu a, které by mě, a informace, které by měly hovořit i o průmyslovém a individuálním e, užití nebo použití použití těchto eh, látek. To znamená hlavně informace o nebezpečných látkách. Tady dochází o eh, nahrazení rozhodnutí Rady 2005-387 SVV. To znamená, že tady hovoříme o novém legislativním návrhu, který by mohl lépe eh, reagovat na velmi rychle rostoucí trh s psychoaktivními látkami. Eh, tady samozřejmě víme, že toto rozhodnutí 2587 je sice dobrý nástroj, ale není eh, dostatečný, to znamená, že nedosa- neobsahuje mimo jiné eh, důležité nástroje pro boj vlastně s tímto nelegálním obchodem. To znamená, eh, všichni víme, že tady jde o látky, které představují zcela eh, zásadní nebezpečí pro naše obyvatele. Ve chvíli, kdy bude ukončeno hodnocení dopadů, budeme moci hovořit také o konkrétních eh, opatření. Pokud nebudou nebo ve chvíli, kdy nebudou uh, zavedeny jasné restrikce, tak budeme moci počítat s eh, negativními dopady na lidské eh, zdraví. To znamená, je třeba tuto oblast kontrolovat tak, aby tyto látky byly prodávány a dostávaly se do rukou pouze těch, kteří, eh, ke kterým se to má dostat, to znamená pro průmyslové využití nebo pro vědecký výzkum. Nové psychoaktivní látky, které představují hrozí velké nebezpečí, musí spadat pod zásadní restrikce, musí být dobře kontrolovány a jejich užití bude povoleno pouze pro opravdu specifické autorizované průmyslové účely, včetně tady, jak jsem již zmínil, i vědeckého výzkumu. Tyto eh, látky budou tedy předmětem jasných eh, zákonných pravidel, který bude tedy také nahrazovat tento, toto rozhodnutí rady. Joana, Joanin návrh mimo jiné hovoří o nových prvcích, které se týkají také kompetencí výboru ENVY. E, prostřednictvím některých pozměňovacích návrhů se v podstatě i o Jana, Oana hovoří o opatřeních, které kromě tedy opatření e, ECHY a dalších příslušných organizací zaměřují na schromáždění informací o těchto psychoaktivních látkách. Kromě toho v podstatě podstatě vyzývá komisi, aby se zabývala eh, kontraindikacemi ve chvíli, kdy bude zjištěno, že vlastně ty nové psychoaktivní látky mohou představovat nějaké nebezpečí. V souvislosti s výměnou eh, informací, tak tady Hovoříme o bodu 5 návrhu a e, ona si myslí, že tady je třeba se zaměřit na ta kontaktní místa na Europol a MMCDDA, v podstatě souhra těchto organizací by měla do pomoci k lepší identifikaci těchto psychoaktivních látek či jejich směsí a mělo by docházet k lepší výměně informací o těchto látkách a o dopadech, které může mít jejich konzumace. Samozřejmě, že tady to všechno musí být doplněno monitoringem a také vědeckým výzkumem o psychoaktivních látkách. Pořád si ale myslí, že tady je třeba si uvědomit, že nárůst těchto psychoaktivních látek představuje jasné nebezpečí a proto členské státy musí udělat všechno pro to, aby byly zlepšeny jejich preventivní programy a aby také snížily rizika, která představují tyto psychoaktivní látky. Co se týče eh, těch látek, které podstatě nepředstavují tak vysoké riziko nebo jejich riziko je velmi nízké, tak u nich říká, že tady je třeba hovořit eh, s velkou opatrností ohledně toho rizika. Jak můžeme být vlastně si jistí tím, že to riziko u konkrétní látky je velmi nízké. To znamená, ona si myslí, že tady to hodnocení musí být opravdu extrémně precizní a je musí zohledňovat všechny prvky, všechna kritéria i v souvislosti s kontraindikací nebo s možností užití těchto látek eh, v kombinaci s jinými látkami. To znamená, je třeba být velmi opatrným. Nakonec chce, aby bylo zdůrazněno, že vítá návrh eh, tohoto uh, ehm, nového textu, protože všichni víme, že nové psychoaktivní látky a nárůst jejich mm, konzumace vlastně pro všechny představuje velmi velké nebezpečí a proto na ně musíme reagovat jasnými konkrétními opatřeními. Velmi se těší na spolupráci se stínovými zpravody a také s jinými kolegy z našeho výboru. Stejně také na spolupráci s panem Potaševičem z výboru LIBE. Děkuji. Dank. Und Děkuji vám. A jednoho stínového zpravodaje zde máme, kolega Kolegos, a ten má nyní v podstatě neomezenou řečnickou dobu. Děkuji vám, pane předsedo. V souvislosti s kontrolou nových psycholo- aktivních látek. Je to velmi komplikované téma, protože jde také o prevenci, terapii, zneužívání drog a proto potřebujeme řešení, které bude komplexní. Nicméně asi bude těžké najít takové řešení, které by pokrylo úplně všechny případy. Zvláště, co se týče marihuány, tak zde musíme vidět různá nebezpečí na trzích, která nejsou pokrytá kontrolou. Jde o nelegální látky a musíme dodržovat zákony. Šíření nových psychoaktivních látek, například v USA, tak tam došlo k zestupu konzumace o 25 Takže počet nových psychoaktivních látek USA do roku 20, mezi lety 2001 a 2012. Evropské monitorovací středisko konstatovalo v členských státech tři nové látky, které nejsou kontrolovány. Na druhou stranu, například v USA, je tomu tak, že je na trhu více než 300 nových psychoaktivních látek, na, a to od konce 70. let. Většina těchto látek ovšem není označena jako látky nelegální. A musím si uvědomit, jaký je rozměr této hrozby, než budeme moci zareagovat. Tento problém je nejprve analyzovat ve všech jeho dimenzích a musíme také konstatovat, že v posledních letech došlo k lepšímu systému analýz. Tento systém se zlepšil a objevují se stále nové látky, které je třeba kontrolovat s těmi našimi zlepšenými postupy. Jedna z těchto látek, nebo některé tyto látky, ale by se neměly zakazovat, protože nelze dosáhnout zlepšení. Jde o to analyzovat škody, které takováto látka způsobuje a musíme si položit otázku vzájemné přeměny látek, protože potom to může vést k tomu, že se vymknou kontrole. To znamená, musíme se také podívat na to, jak se chovají ty látky a i to, jak se chovají spotřebitelé. S tím je potom problém. Například vlastně marihuany tam jsou různé způsoby konzumace a u těch látek, které nebyly prokázány žádné škody, přesto může být určitá hrozba pro veřejné zdraví. Pokud se zakáží určité látky, tak to může vést k tomu, že se potom přejde na látky jiné, takže my potřebujeme jiné kontrolní mechanismu v oblasti veřejného zdraví. Už tam máme několik příkladů ze strany komise. Potřebujeme určitý systém včasného varování a včasné detekce prostřednictvím lokálních kontrol přímo na místě. To je také důležité, aby byly sledováni spotřebitelé a vzorce jejich spotřeby a pak také potřebujeme možnost spolupracovat s jednotlivými potenciálními <laughs> uživateli. Máme zde například model z Nového Zélandu, kde jsou kontrolováni také výrobci a jsou zde také nabízeny alternativní prostředky a to je dosti užitečný model, který bychom mohli možná aplikovat i my. I když to nemá samozřejmě jenom výhody. Měli bychom zvláště v souvislosti s psychotropními, novým psychotropními látky podložit naše politické postoje, uvědomit si, zda to vůbec eh, přinese nějakou přidanou hodnotu, když zasáhneme na celoevropské úrovni. Jak už jsem řekl, máme zde tu úpravu týkající se konopí a to je nesmírně důležité v této souvislosti. Jistě, potřebujeme hlavně řešení, které bude mít skutečné výsledky pro vlády, pro občany, ale i pro uživatele. Nové psychotropní látky sebou přinášejí nové výzvy v souvislosti s potíráním drog a proto potřebujeme celostní přístup na politické úrovni, tak abychom umožnili náležitou kontroli. Musíme si také provést analýzu nákladů a dopadů, která bude opřená o vědecké poznatky. A součem provádění kontrolních opatření v oblasti veřejného zdraví. To musí být na prvním místě veřejné zdraví. Samozřejmě náklady jsou také důležité, Nicméně důležitá je i spolupráce s Evropským centrem pro prevenci onemocnění. Potřebujeme pravidla, která mohou lidem pomoci a ne pouhé zákazy. Děkuji a nyní má slovo komise. Thank you very much, uh, Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Antonesku za velice konstruktivní návrh mm, stanoviska o nových psychoaktivních látkách. My především vítáme skutečnost, že zpravodajka sdílí naše obavy, co se týče výzev, které nové psychoaktivní látky představují. Těší nás, že s námi souhlasí s tím, že e, nové, nový výskyt a rychlé šíření těchto látek na trhu EU je problém, který je potřeba na úrovni Evropské unie řešit, protože to je opravdu celoevropský problém. E, co se týče čísel, které uvádí, skutečně Eh, v Evropě se vyskytuje čím dál více výskytů, 73 v loňském roce, minimálně stejný počet nově, nových látek se objeví jistě letos a 300 nových psychoaktivních látek se objevilo v posledních letech a nadále existují na vnitřním trhu, takže se dá říci, že dnes je na trhu více nových psychoaktivních látek na trhu, než je ilegálních drog, protože těch je pouze 234 těch ilegálních drog podle umluvy OSN. Čili my máme tady jasný problém, jehož eh, rozsah se zvětšuje a je eh, celoevropský, protože vnitřní trh umožňuje těmto látkám jaksi cestovat po tom vnitřním trhu a také, že cestují. Jak tady bylo zdůrazněno, 80% z nich je nabízeno ve více než jednom členském státě. Dále vítáme skutečnost, že zpravodajka s námi souhlasí v tom, že je potřeba zesílit reakci Evropské unie na problém, který nové psychoaktivní látky představují, protože to je přesně cílem navrženého nařízení. My připravujeme posílenou reakci, počínaje výměnou informací mezi členskými státy, hodnocením rizik jednotlivých látek a celou širokou škálou opatření, která můžeme zavést pro řešení problému. Toto, tento návrh nařízení má za cíl poskytnout efektivnější a Eh, a eh, eh, šikovnější, chytřejší řešení problému nových psychotropních látek, aby rea- mohly reagovat rychleji, vhodněji a diferencovaněji podle míry rizika té které látky. Takže ve stručnosti vítáme, že zpráva paní Antonesku je velmi konstruktivní, a podle našeho názoru míří správným směrem. Snaží se pozitivním způsobem posílit aspekt veřejného zdraví tohoto návrhu a současně ponechává tu logiku návrhu Evropské komise. Takže jsme přesvědčeni, že zpravodajka, stínový zpravodajové i tento výbor se hrají velice pozitivní roli při posilování tohoto návrhu a aspektů veřejného zdraví tohoto návrhu. A mohu jedině souhlasit s předřečníkem, e, a sice, že legislativa je významná v boji s psychoaktivními látkami, ale musíme investovat také do prevence, léčby, informování lidí o rizicích těchto látek. A samozřejmě musíme také zjišťovat, jaké osvědčené praxe se osvědčily tedy jinde ve světě. Děkuji. Děkuji, jsme víceméně na konci rozpravy k tomuto bodu pořadu jednání. A protože zástupce zpravodaje odchází, tak bych asi nyní překročil k dalšímu bodu pořadu jednání, takže ukončili jsme debatu. Bohužel. Takže bod pořadu jednání číslo 13. A zpravodajem je Boguslav Sony, který má tímto slovo. Děkuji. Ty tedy tady o stanovisku, které souvisí se směrnicí o skutkových podstatách trestních činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy. Takže takto zní název tohoto právního aktu, o kterém bych vám v tuto chvíli měl referovat. Samozřejmě, že všichni znáte tu problematiku v boje s těmito novými psychoaktivními látkami. Je to v podstatě oblast, která v posledních letech eh, znamenala nebo představovala velkou výzvu, protože tyto nové psychoaktivní látky se v podstatě dostávají stále častěji do oběhu jako v podstatě legální, ale i nelegální látky a v podstatě hlavně pro mladé lidi v Evropské unii představují velké nebezpečí pro mladé lidi, kteří představují vlastně většinu konzumentům. A v posledních letech zaznamenáváme stále jaksi větší škody na lidském zdraví a dokonce došlo i k mnoha případům úmrtí, které vlastně byly výsledkem konzumace těchto psychoaktivních látek. To znamená, že i v souvislosti s těmito riziky, které představuje tento obchod s těmito látkami a i v souvislosti vlastně s tím fenoménem mimo EU je zcela jasné, že potřebujeme nový právní rámec, protože ten trh je opravdu velmi flexibilní. To znamená, že hned, jak je něco, je hned, jak se něco zakáže, tak vlastně víme, že trh přijde okamžitě hned s novou látkou, která má jinou, jiné chemické složení to znamená, že my si myslíme, že tento návrh, eh, který jehož cílem je změna této směrnice, tak je velmi nezbytný a potřebný. V tomto návrhu dochází v podstatě k rozšíření toho rozsahu působnosti a hovoří se tady také o nových látkách, které jsou součástí eh, tohoto návrhu a jde o látky, které samozřejmě představují nebezpečí pro eh, zdraví občanů a bezpečnost jako takovou. To znamená, že se tady eh, rozšiřuje ten pojem drog o další eh, látky a tady máme různé pozměňovací návrhy. Jeden můj v podstatě hovoří o tom, že tato definice by se měla týkat i směsí, to znamená směsí různých eh, látek. Ty by měly být také součástí návrhu v různých, hovořím tady o různých kombinacích, protože samozřejmě, že ty účinky těchto látek v různých eh, kombinacích eh, můžou být eh, různé. Samozřejmě i ta škoda pro organismus může být různá. A tady v podstatě ta otázka těch směsí si myslím, že je velmi důležitá. A v podstatě ten návrh rozšířit toto rámcové rozhodnutí nebo cíl tohoto návrhu je, Tento návrh potřebuje potřebuje podporu, protože ty nové psychoaktivní látky jsou pro zdraví eh, občanů EU velmi důležité. A samozřejmě, že to musí být také součástí eh, trestního stíhání. A samozřejmě do 7.1. do 17 hodin můžete předkládat pozměňovací návrhy. Pan Krizel Galos, prosím. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. συνέχεια... Děkuji vám, pane předsedo. Ono to vlastně navazuje na tu předchozí diskuzi. Boj proti omamným látkám v posledních 50 letech v podstatě strok skotal, protože se nesnížila ani nabídka, ani poptávka legálních substancí, ale neustále se zvyšují Eh, škody pro společnost to ukazuje také zpráva Trautmann z roku 2009, kterou zadala Evropská komise. Existuje celá řada nových eh, syntetických i rostlinných eh, látek, které vůbec nejsou kontrolovány, jsou přitom psychotropní. Sankce a trestání spotřebitelů vedlo také k velkým škodám, to ukazují nejnovější mezinárodní studie, že, které se zabývaly právě náklady na potrestání spotřebitelů, konzumentů drog. Také z nich vyplývá, že boj proti nelegálním drogám a nebo trestání jejich uživatelů Eh, vede také k zvyšování umrtnosti. Konzumenti, zvláště pak ti problematičtější, jejich počet neustále stoupá a také neustále stoupá množství vyrobených látek a stoupají také zisky organizovaného zločinu. Studie OSN týkající se drog odhaduje počty drogově závislých, eh, násob, mnohonásobně závislých eh, v souvislosti s přenosem HIV uvádí, že se jejich počty zvyšují. V roce 2011 bylo na 300 milionů e, různých spotřebitelů, kteří konzumovali nelegální drogy a to je zvýšení o 18% oproti roku 2008. A my přece nemůžeme předpokládat, že všichni tito lidé jsou zločinci. Potřebujeme systém kontrol, který se méně bude opírat o kontrolu jako dosud, protože zatím jsem měl 80% policejních kontrol, e, co se týče výdajů a 20% výdajů se týkalo terapie a na to přece potřebujeme navýšit prostředky. Když si uvědomíme, že se ročně utratí na 400 miliard eur. V Řecku dochází k dramatickému vzestupu přenosu HIV AIDS. Je to dopad stoupající chudoby, nezaměstnanosti a také stoupajícího počtu rostlinných a syntetických drog. Potřebujeme více preventivních opatření a více míst pro léčbu. Existuje řada opatření, a řada látek nepodléhá kontrole. Na 25 občanů EU, řekněme nějakých 85 milionů osob, užívá nelegální látky, tak skutečně musíme hledat účinné prostředky k tomu, abychom snížili jejich závislost na těchto látkách. 50 let poté, co v USA byl vyhlášen boj proti omamným prostředkům, bychom se měli poučit. Zákaz a kontrola nevedou k tomu, že by tento fenomen zmizel. Spíš je tomu tak, že se mafie neustále obohacuje a ohrožení jsou občané a veřejné zdraví stoupá počet drogově závislých, kteří jsou závislí právě na nových psychoaktivních látkách a zákazy zde nic nezmůžou, protože pak se to celé přesune jenom do sféry ilegality a trestné činnosti a to také jde proti základním právům občanů EU. V roce 2004 byla odsouhlasena zpráva Katáňa, která se týká společné evropské politiky a potřebujeme k tomu skutečně přistoupit s veškerou vážností s realizací opatření na celosvětové úrovni. Obchodování s drogami je obrovské riziko a studie ukazují, že není možné prostřednictvím zákazu omezit tento obchod. Naopak spíše se ty škody čím dál tím více zvyšují, na to také poukazují nejrůznější vědecká data která byla se sbírána na vnitrostátní mezinárodní úrovni. V USA také byl zjištěn výrazný eh, pro těch vyrábějících zemí, zvláště přísun konopí a USA se stávají neustále větším cílem těchto proudů celá řada zemí se stává tra- eh, transferními zeměmi a nebo cílovými zeměmi. Potom zde jsou jiné země, například Portugalsko, Švýcarsko a Nizozemsko, kde se aplikují alternativní modely kontroly a zde máme lepší výsledky. Měli bychom ustoupit od represivní politiky a měli bychom skutečně se snažit hledat a nalézat alternativní metody, tak abychom odvrátili škody, omezili obchodování s drogami a netrestali konzumenty a zaměřit se hlavně na prezenci. Děkuji. A nyní má slovo Katrika Letard. Děkuji za slovo. Já se musím ještě podrobněji zabývat tímto návrhem. Já jsem většinou eh, proti eh, trestním opatřením, ale víc k tomu zatím nemohu říct. Dobře, a nyní Rebecca Taylor. Frau Taylor. Uh, thank you, Chair. I'm... Děkuji. Já tady hovořím za kolegu Antonio Pavlova, který nemohl dnes bohužel dorazit. Ehm, paní Pavanova bych chtěla poděkovat za návrh stanoviska je přesvědčena, že to bude další krok pro zlepšení omezení obchodu s nedovolenými drogami. Vítá návrh směrnice eh, eh, ohledně nových psychoaktivních látek. Stávající právní eh, rámec neřeší dostatečným způsobem celou řadu problémů, čili je potřeba upřesnit definici drog a, e, o, a omezit e, a nekriminalizovat uživatele, aby se omezily dopady na zdraví a bezpečnost v Evropě. Trh s nedovolenými drogami v Evropě představuje zhruba 70 miliard příjmů pro zločince a je potřeba přijmout kroky, které toto omezí. Také zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že ilegální a že organizovaný zločin má takovéto zisky, je potřeba předložit odpovídající legislativu, která bude se opírat o vědecké, vědecká zjištění a těší se na další spolupráci se spravodajem a stínovými spravodajemi abychom jaksi lépe řešili tuto otázku spojenou hlavně s veřejným zdravím. A přesně. Děkuji, děkuji a slovo má komise. Pokud tedy chcete k tomu něco říci. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji za velice konstruktivní zprávu, eh, která eh, upravuje směrnici o e, nových psychoaktivních látkách. Cílem je umožnit, aby ty nejškodlivější nové psychoaktivní látky byly postihovány trestním právem jako nedovolené drogy. To znamená, to se týká těch nejškodlivějších psychoaktivních látek, které by byly zahrnuty do definice drog, tak, aby se na ně vztahovala stejná skutková podstata trestného činu. Těší nás, že pan Sonik se stotožňuje s naším názorem, že nejškodlivější psychoaktivní látky by měly podléhat trestnímu právu. A jsme přesvědčeni, že předložené návrhy mm, ohledně potřeby vyjasnit některé Eh, pasáže navržené směrnice, nebo že je potřeba eh, klást důraz na směsi nových psychoaktivních látek a to všechno považujeme za velmi konstruktivní a těšíme se na spolupráci s vaším výborem eh, v zájmu zesílení tohoto návrhu. Děkuji. Chce k tomu ještě něco říct? Pan zpravodaj? Ano, rád bych poděkoval komisi. Také bych rád poděkoval samozřejmě všem svým kolegům a kolegyním, kteří se vyjádřili. Co se týče trestního stíhání, v souvislosti s tím, co říkal můj řecký kolega. Před čtyřmi lety jsme čelili podobnému problému Zabývali jsme se právě otázkou psychoaktivních látek, které byly konzumovány hlavně mladými lidmi. A i z toho důvodu jsme se rozhodli v podstatě tu práci na této směrnici co nejvíce urychlit. To znamená, že hlavně nám jde samozřejmě o ty směsi. Chceme, aby i ty směsi byly součástí eh, této úpravy. Co se týče lhuty pro předložení pozměňovacích návrhů, jak už pan zpravodaj říkal, je to 7. ledna 2014 17.00 a 30. ledna 2014 budeme hlasovat. A dostáváme se k bodu 14 a tady jde o výměnu názorů v souvislosti s klonováním zvířat. To znamená, zdali tedy k tomu budeme vypracovávat nějaké usnesení. A hlásí se první. Well, um... No, to je výborné, že mám jako první slovo já, protože já jsem proti klonování a pak přejdu na e, výbor Jury, kde mám koordinátory, protože jinak bych to nestihla, musela bych se nechat naklonovat. Máme zde otázku k ústnímu zodpovězení. Za mnou je Korin Lepáš a, a také kolegové za zelené. V podstatě jde o takovou starou známou věc. E, Všichni si vzpomeneme na ty e, nepříjemná jednání na téma e, nové typy potravin, novel food, protože komise prostě nebyla ochotná cokoliv říci o klonování, i když to přislíbila, že předloží nějaký návrh legislativy. Na tento legislativní návrh čekáme do dnes. Během jednání na téma označování uvězího, paní, e, zpráva paní Okony, jsme opakovaně žádali příslip, kdy to komise konečně předloží. A proto zde nyní máme otázku k ústnímu odpovězení, která se týká hlavně toho, co nám komise zatím nedodal. Kolují zde v kuloáru nejrůznější fámy, u toho označování hovězího tomu bylo také tak a to zazněly docela jasné informace, když už je to asi roka půl, nebo rok, co ta jednání ztroskotala, tak zde zaznělo, že americké ministerstvo zemědělství už na svých webových stránkách publikovalo, že si v USA tím nikdo nemá trápit, že bychom eventuálně zakázali klonování, protože něco takového komise prostě nenavrhne. A my jsme tedy v naší žádosti primárně žádali o to, aby nám komise sdělila, co hodlá dělat a co hodlá předložit a co komise dělala v minulosti? Zda provedla analýzu dopadů, pokud ano, proč ji nepublikovala? A jaký je současný postoj komise k povinnému označování? Alespoň povinnému označování e, potomstva klonovaných zvířat. A také se ptáme, o čem nyní komise diskutuje. Protože komisař pro obchod, kolega de Chucht, že k tomu má možná jiný postoj, než eh, příslušní komisaři pro ochranu spotřebitele a zdravotnictví, to si dovedeme představit, že tomu tak je. Rádi bychom věděli, zda se komise hodlá zavázat, eh, že se k tomu tématu vyjádří, když se vyjednává obchodní dohoda s USA. My jsme zaslechli, že Evropská komise příští týden, pokud ne tento, tak příští, hodlá něco předložit. Já se nyní dívám na Evropskou komisi jejím směrem. Vidím, že je tam ještě kolega Pudele a jeho kolegyně, tak pokud tomu tak je, že něco komise předloží, tak mi dovolte říct si dvě věci. Za prvé, my už to žádáme dlouhou dobu. Nebylo by bývalo slušné, skutečně taková ta základní slušnost, že by nás o tom komise informovalo? Já budu vycházet z toho, že to je nepravda, že tento týden nebo před Vánoci se hodlá komise usnést, protože jinak by nás jistě informovali. Ale pokud to pravda je, no tak zde mám v rukou návrh. A v tom návrhu je napsáno, to je zajímavé, že tam vlastně není zajímavého vůbec nic na tom návrhu. V návrhu komise řečeno eh, ve dvou návrzích komise. Jeden ten návrh se týká návrhu směrnice o klonování zvířat a za druhé to uvádění na trh, tak v těch dokumentech k tomu tématu není zhola nic. V článku 3 se píše, co je zakázáno v členských státech, a sice klonování zvířat a uvádění na trh klonovaných zvířat a em, a klonovaných embryí. A jinak tam není nic, není tam nic o dalších generacích, není tam prostě vůbec nic, nic, nic a vůbec nic. A potom uvádění potravin na trh klonovaných zvířat nebo jejich potomků. Co by k tomu komise navrhovala? Ale ona se k tomu nic nenavrhuje, tak jinak by nás jistě informovala, pane předsedo. V článku 3 a já to přečtu anglicky. Je třeba zajistit, aby takovéto potraviny nebyly na trhu. To znamená, že ve chvíli, kdyby šlo o importované potraviny ze třetích zemí, kde takovéto organismy a živočichové mohou být prodávány, tak budou prodávány pouze podle článku 48, 49, 50 a nařízení. Pane předsedo, co to tedy vlastně znamená v překladu? Za prvé, kdokoliv, kdo chce klonovat v USA, v Číně nebo kdekoliv, kde to je legální, pak k nám do EU své klonované maso může vyvést. A za druhé, nemusí to být ani označené. A upřímně řečeno, bohužel, Eriku, já bych eh, ráda zahájila vánoční období a konec roku. Poklidně, ale pokud eh, se tyto texty zakládají na pravdě, tak je to opravdu skandální. A vy to opravdu nechápete. Pokud chcete dát Američanům nějaký dáreček, tak prosím nějaký inteligentnější. Toto vám přece bude jasně omláceno o hlavu a to obratem. Vy jste to udělali včas s tím, že počítáte s tím, že to parlament projednat nestihne, to předpokládáte správně, snad nesprávně předpokládáte, že příští parlament nebude vědět, co s tím, já v tom příštím parlamentu nebudu, ale určitě tam budou kolegové, kteří s tímhle něco udělají a já to považuji za obrovskou drzost. My jsme řekli, že klonování zvířat nechceme a rozhodně nechceme uvádět na trh za účelem produkce potravin. A Zdá se, že tato informace do komise nedorazila. Já nevím, kolegové možná mají jiné cesty, jak to zprostředkovat komisi. Já nemám jinou možnost, než tento jasný signál zprostředkovat v momentě, kdy by toto kolegium komise mělo přijmout. Děkuji, máme zde také usnesení koordinátorů, že napíšeme dopis, já jsem tento dopis napsal a Dohodli jsme se, že vycházíme z toho, že e, návrh komise nebude zhoršovat situaci, která v té dlouhé noci dialogu byla dojednána. Pokud tomu tak je, co zde říkala kolegyně Rod Berendt, tak je to opravdu určité vyhlášení války Evropskému parlamentu. Pokračujeme v naší rozpravě. Slovo má Colin Lepáš, potom Bart Stás a Katrika Lyotard, pan Stevenson a Petr Líze. Pane předsedo, asi vás nepřekvapím, když vám řeknu, že jsem stejně rozhořčená jako paní Berend. Oba dokumenty, které jsem před deseti minutami tady dostala, jsou naprosto nepřijatelné, nepřípustné, nesnesitelné. A tak to bych mohla pokračovat. Evropský parlament před řadou let jasně odhlasoval, že si nepřeje klonování. My jsme to řekli naprosto jasně. Diskutovali jsme, projevili jsme dobrou vůli, extrémní dobrou vůli, jak jste to, pane předsedo, připomněla, abychom našli nějaké řešení. A ten text, pokud toto je text, který jsme obdrželi dnes odpoledne, nepočítá žádným způsobem s informováním spotřebitelů. Tak já mám jednoduchou otázku. Znamená to, že komise se rozhodla definitivně e, podkopávat chovy v Evropě s absolutním e, jaksi e, nerespektováním informace a prav e, spotřebitelů, aby umožnila americké mexickým a argentinským dodavatelům masa nahradit evropské maso a jestli to myslí vážně, jestli tohle komise myslí vážně, tak nám přece nemůže navrhnout takovýto text. To je naprosto nepřijatelné pro naše občany už velká drtivá většina občanů nechce jíst klonované maso nebo <clears throat> maso ze zvířat, které jsou potomky klonovaných zvířat. Většina, drtivá většina našich občanů to nechce. A když jim navíc ani neumožníte, aby přiměřeným označením věděli, co jedí, pak je to jednoduché, tak prostě přestanou jíst takové věci. A vznikne nová krize chovů v Evropě, Eh, která se bude podobat těm krizím, které jsme zažili v minulosti a já se opravdu divím, že by komise měla takovýhle cíl. Děkuji. Bart tady není, takže Katrika Leotard. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji jsem zpravodajka v oblasti novel food a proto jsem se opravdu zblízka věnovala také otázce klonovaných zvířat a potravin z nich a od prvních neformálních diskusí až po brzké ráno 28. března 2001, kdy ztroskotalo dohodovací řízení. A jak asi už víte, tak já jsem proti klonování zvířat a rozhodně proti klonování zvířat za účelem potravin. Nejsem sama. 70% evropských občanů má problémy se smrtelnými pokusy na zvířatech za účelem výroby potravin. A také parlament má jasný názor na klonování a to jsme zde slyšeli také v diskusi. Je to Eh, nešetrné vůči zvířatům a to nehovořím ani o, o etické problematice, o etických výhradách našich kolegů. V posledních hodinách dohodovacího eh, řízení o nových potravinách byl také poslední návrh parlamentu, který tehdy rada nepřijala. A v tom posledním návrhu byl ostat, mimo jiné zákaz potravin z potomků klonovaných zvířat a povinné eh, označování klonova, eh, potravin z klonovaných eh, zvířat a klonování se mělo stejně tak jako tak zakázat. A tento jasný zákaz ze strany parlamentu podle mého názoru musí zůstat jasným zákazem. Jakýkoliv slabší návrh je naprosto nepřijatelný a nemá žádný dopad na ochranu spotřebitele a pohody zvířat. A já si myslím, že by to svědčilo o neuvěřitelné naivitě komise, ba možná i o stupiditě komise, kdyby navrhla něco, co je omezenější, než eh, co navrhl parlament při posledním dohodovacím řízení. Ale jak zde víme, v Bruselu se nic neutají, takže ani tyto dva dokumenty se neutají a já doufám, opravdu doufám, že komise bude schopná eh, vyvrátit to, že tyto dva dokumenty jsou návrhy, které chce v nejbližší době předložit parlamentu jde o, nikoli o zákaz, ale o přerušení klonování zvířat za účelem eh, klonování zvířat za účelem potravin a to uvádění na trh. To je to, co komise navrhuje v těchto dvou dokumentech. V těchto dokumentech se nepíše nic o potomcích klonovaných zvířat, ale vlastně o to tady jde v té technice. Podle mého názoru tento návrh a já pevně doufám, že to není oficiální návrh komise napsaný panem Dechlchtem a jde jenom o zajištění té transatlantické smlouvy, tak pouze produkty první generace klonování jsou dočasně zakázány, ale oni se přece žádné produkty na trh nedostanou z té první generace. A produkty z potomků, a to je o co zde jde, tak o těchto produktech se tady vůbec nic neříká, nic se neupravuje. Klony se použijí k tomu, aby z nich bylo potomstvo a z těch se potom e, prodá, mm, prodají na potraviny. Nikdo nechce přímo z těch klonovaných zvířat e, maso, které bude stát 50 tisíc euro, protože to je prostě moc drahé. Pokud zde vůbec nic neupravujete v souvislosti s produkty, o které jde, a sice produkty z potomků klonovaných zvířat, no tak nemusíte upravovat vůbec nic. A potom chci kolegy ještě upozornit na něco, co v tom návrhu je uvedené. A dávejte dobrý pozor, protože komise se snaží skutečně dubiozním právnickým trikem vyloučit parlament, protože volí jako právní základ článek 352 a ne 114, takže my nebudeme moci podávat pozměňovací návrhy a jenom jako parlament můžeme k celému návrhu říci ano nebo ne. Ostatně tento návrh nemá vůbec žádnou hodnotu a pokud komise v příštích dvou týdnech předloží tento návrh, který naprosto ignoruje pohodu zvířat, spotřebitele, ale i zástupce evropských občanů, tak je jasné, že tomu já řeknu ne. Děkuji, paní Letard. A nyní pan kolega Stevenson. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já si ještě pamatuji na ty dlouhé noční trialogy, kdy jsme hovořili o nových potravinách, novel foods před třemi lety. Uh, Pamatuju si, jak to probíhalo, protože šlo o jeden z prvních trialogů po přijetí eh, Lisabonské smlouvy. A bohužel to všechno bylo k ničemu, protože všechno to sklabovalo, nedošli jsme k žádné schodě a já bych opravdu byl velmi, velmi, velmi nerad, kdyby se něco podobného stalo znovu. A je jeden z těch důvodů, a já samozřejmě velmi si vážím a respektuji toho, co říkala Katika, ale součástí toho problému nebo toho důvodu byla, byl vlastně nedostatek praktičnosti toho, co jsme navrhovali, protože my jsme hovořili o zákazu první generace vlastně geneticky modi, modifikovaných organismů, které se dostaly do, by se dostaly do potravinového řetězce a poté samozřejmě všechny ostatní generace. A já tady mám dopis od Evropské federace veterinářů, která, který říká, že tady dochází k nějakému jaksi poškození nebo k nějakým negativním eh, dopadům eh, na eh, potravinovou bezpečnost. Dále britská asociace, která říkají, že produkty z klonovaných organismů a jejich potomků nepřijde nepředstavuje žádné nebezpečí pro potraviny. Proto samozřejmě já si myslím, že je velmi důležité eh, za, za, zavesem ten princip eh, vysledovatelnosti u zákazů té první generace, ale já si při, velmi vzpomínám na to, co říká pan komisař Diguch. On říkal, američani tady nemají ten princip vysledovatelnosti a nikdy neměli, protože jejich věci říkají, že to není nutné. Ve chvíli, kdy my tady zavedeme nějaký zákaz, tak to půjde, povede k obchodní válce Eh, v porovnání s níž ta banánová válka z eh, doby před několika lety bude naprosto jaksi zanedbatelná. To znamená, že tady eh, vlastně dojde k tomu, že se zacílí na spoustu velmi rozmanitých produktů, které se vyrábí v Evropské unii a které nebudou moci být eh, poté vyváženy. Já tady nechci žádnou obchodní válku s USA, to znamená, že všechno, všechno, co budeme přijímat, všechna rozhodnutí musí vycházet z vědeckých poznatků. To znamená, že pokud budou existovat důkazy, že lidské zdraví evropských občanů je ohroženo konzumací těchto organismů, tak samozřejmě můžeme hovořit o zákazu, ale já tady mám ty dopisy, z kterých jsem předtím sčítal. A oba dva tyto dopisy říkají, že tyto klonované organismy nespůsobují žádné takovéto riziko. Tak já se ptám, odkud má to riziko tady pocházet. Samozřejmě bych byl velmi rád, kdybychom tady došli ke koncenzu. Znám kritiku komise, ale víte, komise také musí vycházet z vědeckého hodnocení a z vědeckých důkazů. A pokud tomu tak nebude, pokud nebudeme postupovat eh, prakticky eh, při tomto zákazu, který já si myslím by se měl opravdu týkat pouze té první generace klonovaných organismů, tak si myslím, že budeme opět pouze eh, ztrácet čas a bude to proti nám samotným. To znamená, že já bych byl opravdu velmi rád, kdybychom tady opravdu začali dobře Eh, uvažovat a používat selský eh, rozum. Děkuji, pan Líze. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych eh, rád tady omluvil kolegyně Somer, která tady v podstatě nemůže být a která je zodpovědná za toto usnesení. Bohužel k její, v její rodině došlo k úmrtí, to znamená, že se omlouvám. A jménem paní Zomra a také svým jménem bych vlastně rád řekl něco za EPP. Já jsem obdržel informace o tom, to, že tento návrh bude tedy předložen teď eh, ve středu. Doufám, že ale nebude mít tu podobu, o které, o které vlastně v tuto chvíli víme. Doufám, že bude jiný. To znamená, že nebude opravdu tak strašný, jak o tom v tuto chvíli hovoříme. Myslím si, že pan komisař se opravdu snažil, snažil se zohlednit v podstatě naše názory, to znamená, že eh, doufám, že to bude návrh, který minimálně bude sloužit jako výchozí bod pro naši eh, rozpravu. Bohužel ale v rámci komise pan komisař neměl dostatečnou podporu. Co znamená, co, co se týče té kritiky, tak samozřejmě je třeba jí vnímat jaksi vážně a seriózně. On byl u toho a samozřejmě je třeba zohledňovat i to, co už jsme měli v tom návrhu komise před třemi lety a Já v tuto chvíli minimálně vím, že mnoho komisařů a mnoho vlastně úředníků podstatě dělalo všechno pro to, aby šlo vlastně proti názoru Evropského parlamentu, aniž bychom to jaksi úplně, eh, abychom si to vlastně nevšimli. Samozřejmě tady hovoříme o tom, že nechceme žádnou válku v USA a eh, hovoříme o té dohodě o volném obchodu, kterou chceme eh, vyjednat, ale potom tady dostaneme před sebe něco takového. To v podstatě není, to není, to není možné. Poté tady eh, hovoříme o ochraně eh, k, k, před klonovanými organismy. Teď přece všichni víme, jak na to bude reagovat eh, veřejnost. To znamená, že ta smlouva nebo ta dohoda o volném obchodu prostě musí jít pryč. Já si myslím, že bychom Samozřejmě, že nikdo nechce tady nějakou konfrontaci přímo, ale eh, nemůže komise přijít s takovýmto návrhem s tím důvodem, nebo a odůvodně to tak, že v podstatě chce, eh, aby úspěšně dokonč, byla dokončena vyjednávání o dohodě o volném obchodu v souvislosti s tím, co říkal kolega Stevenson. Je pravda, že v tuto chvíli neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že vlastně to maso z těch eh, klonovaných zvířat a eh, první generace je nějakým způsobem eh, škodlivé. Ale máme samozřejmě v tuto chvíli potřebu také mít informace z jiných studií a dalšího výzkumu. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že jde o velmi emocionální téma. Nevím, kdo se tady může postavit, postavit a říct, říct, že to není nebezpečné. Dále tady máme otázku ochrany zvířat. Ochrana zvířat je jasně zakotvena v evropských smlouvách. To znamená, že je to opět něco, co jednoduše nelze nezohlednit. To znamená, že pokud se shodneme, že minimálně tedy potřebujeme nějakou úpravu pro první generaci, tak musíme o to opravdu bojovat. To znamená, že v rámci toho vyjednávání Samozřejmě my jsme měli jaksi velmi, velmi jasné požadavky, ale to, co vlastně v tuto chvíli zaznívá ze strany koordinátorů, samozřejmě, že je to všechno jaksi podložené těmi emocemi, a e, my to samozřejmě víme, že to je velmi, velmi emocionální téma, proto jsme to také naformulovali v podstatě tak, řekněme, diplomaticky. E, v podstatě, kdyby to bylo tak, jak říkal kolega, tak by to asi možná byl velký problém. To znamená, že u zprávy Okony a u dalších zpráv, které s tím souvisí, tak nevím, jak v podstatě vyhovět komisi. To znamená, že ve chvíli, kdy dojde k nějaké konfrontaci, tak je třeba se o tom samozřejmě bavit. Jedna důležitá informace a doufám, že nám to pomůže. Když jsme vyjednávali tehdy v noci, tak jsme bohužel nedostali ani žádnou podporu ze strany spolkové vlády. Já jsem se snažil v té době komunikovat s tehdejší eh, minist, příslušnou ministriní a bylo mi řečeno, máme koalici, kdy jsme měli jaksi velmi eh, liberálního ministra, to znamená, že nedošlo ke schodě. To znamená, že v tuto chvíli, nebo hovořilo se o tom, že Německo je pro zákaz eh, klonování a Německo je pro označování a eh, sice to možná nepomohlo v těch předcházejících jednáních, ale doufám, že to pomůže tuto, v tuto chvíli v rámci toho spolurozhodovacího procesu, protože pokud by mi to tak nebylo, tak už jak si v tuto chvíli tuším, že to opravdu bude problematické. Pokud chceme dohodu o volném obchodu s USA, tak je třeba zohledňovat obavy našich občanů, protože pokud je nebudeme zohledňovat, tak to všechno prostě selže. Máme zde na seznamu ještě jednoho kolegu, já se musím omluvit, protože za chvíli bude zahájen trialog o tabákové směrnici, kam musím jít, ale chci jasně říci, že to není první dohoda, kterou nechal Evropský parlament ztroskotat. A budeme rádi, že pokud s námi nadále budete takto zacházet, předkládat takovéto návrhy, když budeme řešit témata, kde je pozice jasná. Já tam teď dám otázka, tak je to opravdu něco jako urážka parlamentu, když takto budete postupovat. A opravdu nám bude společně velmi veselo v příštích měsících. To tady bude. Já doufám, že to bude změněno. My jsme opakovaně žádali o ten návrh. A opravdu by to byla facka do tváře spotřebitelů, kdyby to bylo tak, jak zde prezentovali dnes někteří kolegové. A domnívám se, že je obecně akceptance projektu Evropa se pak poměřuje takovými to věcmi. A mohu vám říct, že my jsme ti, kdo každodenně jsou v kontaktu s vašimi zákazníky a sice s voliči, s občany EU. A my opravdu musíme často v takovýchto případech za vás v podstatě zachraňovat situaci. A v nejrůznějších legislativních eh, řízeních opravdu to bude s námi těžké, pokud budete postupovat tak, jak bylo naznačeno. Takže já nyní dám předsednictví kolegu Hebrandy a nyní má slovo pan Vosugelos, který se ještě hlásil o slovo. Děkuji vám, Jedná se o nesmírně důležité téma. Téma klonovaných zvířat se dotýká spotřebitelů, ale také obecně evropské společnosti a týká se to také veřejného zdraví. Jistě, přejeme si obchodní styky, ale to nemůže být vše. Obchodní styky se musí odehrávat v určitém rámci, ve kterém bude chráněno zdraví a ve kterém budou chráněni spotřebitelé. Takže nesmíme ztrácet ze zřetele práva spotřebitelů, když diskutujeme o obchodních stazích s USA nebo jinými státy. Musíme dodržovat vysoké standardy, které aplikujeme i u nás v oblasti životního prostředí spotřebitelů. Pokud je tedy pravdou to, co zde říkali kolegyně a kolegové, tak eh, se musí komise zachovat tak, aby nebylo ohroženo zdraví spotřebitelů když budou konzumovat tyto výrobky. Musí zde být princip preventivní opatrnosti. My nevíme, zda to bude, čím nebude mít dopady, ale to nám přece nestačí, že by někdo musel dokazovat, že ty výrobky sklonovaných zvířat jsou nebezpečné. Ne, my si musíme být prostě jisti, že to nemá žádné negativní dopady, že klonovaná zvířata nebo další generace z nich nemají negativní dopady. To je ten přístup, který zde musíme mít a musíme také vzít v potaz práva zvířat a ochranu zvířat. Evropský parlament musí zastupovat svůj názor a tím názorem je zákaz klonování a zákaz konzumace výrobků z klonovaných zvířat a jejich potomstva. A to je nesmírně důležité, zvláště v souvislosti s produkty, které je možné eventuálně k nám dovážet že to není žádné ospravedlnění, že v USA není žádný systém zpětné sledovanosti, aby bylo možné zjistit, zda ta zvířata pocházejí nebo nepocházejí z klonovaných předků. My si zde přece nemůžeme brát za vzor USA. A naši občané také v souvislosti s volbami nesmí mít dojem, že Evropě se celá řada věcí opírá o rozhodnutí a principy, které nezohledňují a nemají za cíl ochranu spotřebitele. So far. Děkuji. Takže mm, tím proběhla rozprava o otázce k ústnímu zodpovězení o klonování zvířat a po všech těch kritikách se vrátíme k Evropské komisi. Málem bych zapomněl. Prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Je to obtížné téma. My jsme samozřejmě vyslechli tuto přísnou kritiku na adresu komise a myslím si, že to dobře shodnul pan Líze v jakém duchu komise rozhodla nebo rozhodne. Proběhla první dis- orientační diskuse v kolegiu komisařů 27. listopadu a toto kolegium e, rozhodne o návrzích, které budou předloženy na stůl radě a parlamentu v, březnu, e, v, v středu 18. září. Takže já nevím, jaké dokumenty máte vy, pravděpodobně to bude nějaký unik eh, informací, které jsou zatím dosud důvěrné. Nicméně ta rozprava ještě neskončila. Dnes diskuse eh, v komisi pokračovala a komisař rozhodnou 18. Takže možná, že máte správné dokumenty, které, jsme, které byly podsedloženy na stůl. Nevím. Pro mě je těžké předjímat rozhodnutí kolegy a příští středu. Ale je pravda, že v komisi, a ta orientační rozprava to prokázala, je mnoho odstředivých sil eh, v komisi z celé řady důvodů, umíte si to představit. Ale jistě chápete, že interní diskuse kolegia jsou důvěrná a není mým úkolem ani mým právem je tady uveřejňovat. Vrátil bych se k závazku pana Borga během slyšení, která absolvoval především v roce 2012 před vaším výborem, kde slíbil tehdy předložit návrhy týkající se e, klonování a novel food pro polovinu roku 2013. Máme šestiměsíční spoždění, ty návrhy budou tedy předloženy za dva dny. Pokud se kolegium takto rozhodne, ale to spoždění není způsobené eh, nečinností, ale naopak intenzivní diskusí uvnitř jednotlivých odborů komise. Ta diskuse byla velmi obtížná. Ani není na mě, abych to všechno zveřejňoval, ale myslím, že hodnocení pana Líze je poměrně pravdivé s velikými rozpory v názorech eh, jednotlivých eh, složek komise. Ve vašem usnesení hovoříte o hodnocení dopadů. Toto hodnocení dopadů, které proběhlo, bude uveřejněno současně s příslušnými návrhy, takže vy to dostanete od pár dnů. Ale uvidíte, že to hodnocení má své meze. Ekonomické dopady v oblasti e, Eh, klonování v, v zemích Severní a Jižní Ameriky bylo těžké hodnotit, protože to jsou soukromé aktivity, které nepodléhají kontrolám eh, státních orgánů, ať už se jedná o státy Severní Ameriky nebo Jižní Ameriky. A tyto soukromé společnosti nerady poskytují ekonomické informace o počtech klonů, které mají o, o množství semene e, bíků, počtu potomků a tak dále. Dohodovací řízení z března 2011 neuspělo a jsme přesvědčeni, že ne tedy tu vinou komise, ale prostě proto, že tu byly velké rozpory v názorech hm, na eh, parlamentu na straně jedné a rady na straně druhé. Hm, parlament měl velice ambiciozní návrhy, komise daleko, ráda daleko umírněnější návrhy a mezi těmito rozdílnými stanovisky právě neuspělo dohodovací řízení v roce 2011. Komise byla poměrně otevřená mm, přijmout takové opatření, které by bylo nějaké umírněné nebo střední. A tady předseda Grete našemu komisaři nedávno psal a můžete mu to vyřídit, že komisař Borč má v úmyslu mu odpovědět ve středu čili od okamžiku, kdy kolegium rozhodne. On nechtěl předjímat rozhodnutí kolegia, protože by bylo směšné odpovědět předsedovi Grotemu předtím, než kolegium rozhodne. Z toho důvodu tedy váš předseda ještě nedostal odpověď od našeho komisaře, ale komisař Borč má v úmyslu mu odpovědět okamžitě po přijetí rozhodnutí kolegia. My chápeme všechny ty útoky na adresu komise v souvislosti s diskusemi s Američany o dohodě o volném obchodu. Každý si o tom může myslet svoje. Komise nevyjádřila žádné stanovisko, ačkoliv jsme zaujali velice pevné stanovisko v souvislosti s GMO nebo hormony, kde předseda Barroso řekl, že toto prostě nebude předmětem diskusí o dohodě s volným, o, o volném obchodu, protože o hormonech a o GMO diskutovat nebudeme. Klonování zatím nebylo předmětem diskusí v kolegiu tehdy, takže tehdy se ještě o klonování tedy s Američany nedalo hovořit, ale mm, každý tuší, že Američané vyvinuli veliký tlak na všechny členské státy a nejspíš i na vás a na komisi, aby nebyly předloženy návrhy týkající se označování masa z první generace klonovaných zvířat, druhé generace. První generace, pardon. Návrhy, které budou předloženy, budou vycházet z vědeckých poznatků a pohody zvířat. Je jasné, že klonování e, vyvolává úmrtnost, poruchy reprodukce, potraty a způsobuje to tedy problémy v oblasti pohody zvířat, buď u těch náhradních matek, nebo u e, těch e, potomků zrozených z, e, klonovací, tedy vajíček, takže no, z toho se vychází. Tyto důvody neexistují v případě první generace, protože první generace je jaksi výsledkem přirozené reprodukce, tedy umělé inseminace, ale není tam problém s geny e, u, u první generace, mm, tedy potomstva těch naklonovaných zvířat. A na závěr bych se vyjádřil k tomu, co vy jste říkali, a sice, že ta diskuse v budoucnu bude velmi obtížná. Komise si přála dodržet svůj závazek, eh, pan Borš to slíbil při slyšení v parlamentu, předseda Barroso to potvrdil i následně, ale on vám ten návrh možná nebude vyhovovat, to je jisté, ale aspoň nastartuje diskuzi v tomto parlamentu. Byla druhá alternativa, o které se nějaký čas uvažovalo, a sice, že by návrhy byly předloženy teprve příštímu parlamentu. A bylo kolegiem rozhodnuto učinit tak hned, proto abychom splnili své závazky a proto, aby tento parlament, který se velice angažoval eh, v březnovém trialogu z roku 2011, o tom mohl už jednat. Takže vidíte, že komise bere v potaz potřeby a přání parlamentu. A opakuji, možná vás zklame nedostatečná ambicioznost toho předloženého návrhu. Nicméně je to výsledek velice obtížného kompromisu v rámci kolegia. A bude na obou institucích, to znamená parla, parlamentu a kolegiu, tedy tomto parlamentu a později i druhém parlamentu spolu s radou nalézt schodu na tomto textu. S tím, že pokud by se zase nepodařilo dosáhnout schody v těch jednáních, tak zůstaneme u stávající situace, který, kdy není klonování zakázané. V Evropské unii klonování dnes není zakázané ať už se jedná o výzkumné cíle nebo ochrany, zvíř, eh, ochrany eh, záchrany eh, ohrožených zvířat, ohrožených vyhubením, ale není to zakázané ani pro produkci potravin. Takže kdyby zase neuspěla jednání tak by e, zůstala e, situace taková, jaká je a ta není příznivá z pohledu pohody zvířat a dalších. Takže děkuji, pane předsedající, a děkuji za nastartování této dohady, i když se komise cítila velice atakována, ale děkuji, že jsme také dostali slovo. Merci, monsieur eh, Poudelet. I, I... Děkuji. Mám ještě jednu doplňující otázku. Vy jste říkal, že pro komisi je velmi těžké odpovídat na dopisy našeho pana předsedy, jelikož kolegium v podstatě ještě stále nepřijalo rozhodnutí. Nicméně nevylučujete možnost začátku vyjednávání s USA o tomto tématu ještě předtím, než bude uzavřena politická debata mezi evropskými institucemi. To znamená, že vy říkáte, že komise bude vycházet z vědeckých eh, poznatků pro začá- nebo minimálně na, začátek toho, na začátku tohoto vyjednávání. Nemyslíte si, že tady jde opravdu o tak politickou debatu, že by to vlastně mělo vést k tomu, že Evropská komise nezačne vyjednávat s USA o této dohodě o volném obchodu ještě předtím, než tato politická debata bude uzavřena mezi politickými institucemi v rámci EU. Pro mě osobně je těžké odpovědět na vaši otázku. Dobře víte, že zahájení jednání o dohodě mezi EU a USA to, to začalo před několika měsíci. Klonování nebylo na pořadu jednání těch diskusí, na rozdíl od GMO a hormonů, kde jasně předseda Barroso jaksi dal stopku při začátku diskusí, tak klonování nebylo předmětem programu, protože neproběhla politická diskuse v rámci kolegia a neproběhla politická diskuse ani e, na radě a v parlamentu. Zásluhou tohoto návrhu, který mm, bude uveřejněn za pár dní, i když vám nebude vyhovovat, tak bude mít aspoň tu zásluhu, že nastartuje diskuzi na rozdíl od situace, kdyby se komise rozhodla tento návrh odložit a předložit to až příštímu parlamentu na konci roku 2014 nebo začátku roku 2015. Kolegium se rozhodlo oba tyto návrhy rovnou spustit, proto aby vy jste o tom mohli vést rozpravu, jednak tedy v rámci toho návrhu o klonování, ale také v rámci jednání o dohodě s Američany. Takže Na základě diskusí, které vyplynou z oficiálního předložení těchto návrhů, jestliže kolegium to přijme ve středu, tak to bude rozesláno někdy v pondělí do parlamentu a do rady. Takže vy se s tím budete moci okamžitě seznámit a zaujmout politické stanovisko nejenom na základě uvedených textů, ale také e, v souvislosti s dohodou se Spojenými státy. Děkuji. Thank you for that. Děkuji. Děkuji vám za tuto odpověď. Myslím si, že to tímto se dostáváme opravdu na závěr této rozpravy. 8.1. je lhůta pro přiložení pozměňovacích návrhů. Teď budeme už mít tedy samozřejmě zveřejněný návrh komise a 30. ledna budeme hlasovat. A co se týče rozpravy a pléna, tak eh, s tím můžeme počítat na únor. Tak tím jsme ukončili ten dnešní program jednání a zítra v 9 hodin začíná schůze koordinátorů a od 10 hodin můžeme opět navázat naším programem. Hezký večer.